Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobré ráno, eh, dámy a pánové, vážení kolegové. Dovolte mi, abychom eh, zahájili naše eh, zasedání. Pan předseda Brok je na cestě. Zdržel se s nějakými důležitými závazky, abychom využívali čas efektivně, tak já eh, dočasně budu předsedat tomuto zasedání a on to ode mě vezme, jakmile přijede. Doufám, že vám to nebude vadit. Děkuji. A nejdříve přijmeme pořad jednání. Rád bych vás informoval, že máme na pořadu dvě změny. Vzhledem k tomu, že minister zahraničí Bahrajnu zrušil svou návštěvu Evropy na poslední chvíli, upravíme svůj program. Místo eh, ministra zahraničních věcí, což byl bod 7, budeme si vyměňovat názory k při eh, pozměňovacím návrhům podaným k usnesení o Srbsku, což byla původní devítka. Také náš zpravodaj mm, k Černé hoře, pan Tanok, je nemocný takže i jeho bod projednáme odpoledne. A mm, nyní už se můžeme pustit do jednání. A sice konkrétně do bodu uh, usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku eh, Bosny a Hercegoviny za rok 2011. Naším eh, zpravodajkou je paní Pak eh, a dávám jí tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Hm, děkuji, že jste ochoten nahradit pana Broka, abychom mohli rychle začít, protože já budu muset jít do jiného výboru později hlasovat. A proto prosím o pochopení, když v tuto chvíli neřeknu všechno, co jsem již řekla na minulém zasedání a budu hovořit pouze o kompromisu, který jsem včera dohodla s kolegyněmi, protože to byly samé kolegyně. Od té doby, co jsem naposledy předložila svůj text k Bosně Hercegovině, došlo k pozitivním změnám. Už máme parlament, který ovšem nese název Rada ministrů, ale v podstatě je to to stejné. A rozhodně nebo v každém případě se dohodli na tom, že všechny otevřené otázky budou ještě vyjasněny. Některé věci už připraveny jsou, například zákon o sčítání lidu je schválen a máme už pouze dvě věci, které čekají eh, na další kroky, například 5 plus 2 body pro eh, vysokého zástupce. Jde o Jde o eh, vojenský majetek a státní majetek. Tyto věci musí být ještě vyjasněny a myslím si, že potom bude Bosna a Hercegovina ochotná pustit se do Evropy, do cesty k Evropě a ukončit proces stabilizace. Ke konci roku snad, tak to alespoň pan Bevander, šéf Rady ministrů naznačil, bude eh, schopna předložit eh, požadavek o přistoupení. Ovšem do té doby eh, uplyne ještě mnoho času a já myslím, že musíme doufat, že různí političtí vůdci budou držet své slovo a zřídí příslušné instituce, které slíbily zřídit. Chtěla bych pohovořit o sporných bodech které v této zprávě eventuálně ještě sporné jsou nebo byly, ale myslím si, že už v podstatě byly vyřešeny tím, že jsme nalezli formulaci, která vyhovuje všem. Především jde o to, jestli máme napsat, že vysoký představitel má zemi opustit. Já jsem to ve své zprávě řekla velice opatrně. Zvážit, jakým způsobem a tak dále. Mnoho kolegů se ale donívalo, že bychom v této zprávě měli připomenout, že musí být splněny určité podmínky. Ještě jednou připomínám 5 plus 2. To eh, před léty eh, byla podmínka, kterou jsme si stanovili a které se držíme dosud. To znamená, nalezli jsme v tuto chvíli formulaci, která vyjadřuje naše vlastní přání, tedy to, že vysoký zástupce už nebude potřebný, protože lidé mají věci vzít do vlastních rukou. Ale ty důležité věci, které musí být splněny, opravdu splněny budou. Potom je tady ještě eh, jedna věc, kterou tady připomínáme. Připomínáme, že orgány v tomto kontextu musí vyřešit otevřené otázky státního a vojenského majetku. Takže otevřené otázky, eh, to znamená, že to jsou v podstatě ty podmínky, ale myslím si, že je to nyní lépe naformulováno a myslím si, že tím jsme zohlednili potřeby obou stran a kolegyně stejně jako já Eh, souhlasili s tím, že můžeme postupovat tímto způsobem. Potom jsme měli drobný problém v otázce ochrany menšin. Já jsem to tam mm, nepříliš hodně naformulovala a teď jsme tam napsali, že skupiny a jednotlivci jsou tímto dotčeny a musí být zohledňováni. Dále Další téma, kde eh, byl kompromis problematický, a to na minulém zasedání eh, bylo příliš eh, nepatrné téma, bylo to téma vahabitů, o kterém hovořil jeden kolega. A v Bosně a Hercegovině to vyvolalo ostré hlasy, pobouření a média to převzali tak, že jsem řekla, že velký mufty v Sarajevu je velký nacionalista, což ale nebyla pravda v žádném případě a něco takového popřít bylo velmi obtížné. Naše zasedání tehdy bylo vysíláno na internetu, takže já jsem mohla každému říci, poslechněte si, co jsem říkala, že to není tak, jak oni tvrdí, ale bylo to obtížné. A v Sarajevu eh, tam eh, se tvrdilo, že mě platí pan Dodik, ale pan Dodik byl ten, eh, který byl vždy proti mě a náhle ze mě udělali eh, jeho přívržence, takže to bylo všechno zcela převráceno. Ale teď už se to naštěstí víceméně vyřešilo, ovšem téma Vahabitů jsme tam uvedli, ovšem tak, aby bylo pochopitelné, srozumitelné, že máme obavy, že Vahabité by mohli nalézt cestu do Evropy právě prostřednictvím Bosny a Hercegoviny. Je to organizace, islámská organizace, velice radikální a obávaná i v arabském světě. Není to tak, že eh, všechny považujeme za vahabity, nebo zkrátka je to určité hnutí, eh, které eh, proudí do Iránu, do Iráku a já bych si nepřála, aby v Bosně a potom také v Kosovu, protože tam máme stejný problém, aby se splnilo to, co Miloševič na počátku eh, svých eh, aktivit na Balkáně řekl. Je to islám, který nás ohrožuje v Evropě. Ten je právě eh, ze strany vahabitů. Pokud vahabité na Balkánu nebo v Kosovu nebo v Srbsku se zajistit silnější základnu než dosud, tak to bude velká hrozba. Takže my jsme tam to slovo zmínili, ale chtěla bych vám ten text přečíst, abyste chápali, v jakém kontextu to tady uvádíme, aby nikdo nemohl tvrdit, že jsme tady eh, vyjádřili něco proti eh, muftím nebo proti islámu. My zkrátka chceme tu tsunami zastavit ještě předtím, než přijde. Napsala jsem. To combat extremism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 pečlivě ošetřeno. Někdo nemůže říci, že já nebo někdo další jsme proti. My se pouze snažíme být opatrní a upozorňovat na tyto věci. A potom mám ústní pozměňovací návrh. Mnozí neví, že občané Kosova a také bosňané žijící v Kosovu už v posledních třech letech nemají povolení vstupu do Bosny Hercegoviny nikdo neuznává eh, jejich občanské průkazy ani pas. Je to jediná země, protože dokonce i Srbsko akceptuje občanský průkaz eh, těchto občanů. A i ty země, které neuznaly Kosovo, akceptují jejich průkazy totožnosti Bosna je jedinou zemí, která něco takového nedovoluje. A já bych vás chtěla požádat, abyste souhlasili s ústním pozměňovacím návrhem, kde bychom vyzvali vládu, pardon, jsme znepokojeni, že eh, Bosna a Hercegovina je jedinou zemí v tomto regionu, která neumožňuje občanům Kosovy vstup. Proto vyzýváme orgány, aby souhlasili eh, s akceptováním nezbytných cestovních dokumentů, aby občané Kosova mohli vstupovat do země, tak jak udělalo Srbsko i ostatní země. Doufám, že budete souhlasit s touto formulací. A potom mám druhý drobný problém. A to jsem vycházela z pozměňovacího návrhu paní Boskurt, to jde o otázku hranice. Víte, že Bosna a Hercegovina má eh, dlouhé hranice a já jsem nechtěla mm, tam vložit ten velmi dlouhý pozměňovací návrh paní Boskurt a já nevím, jestli s tím bude souhlasit, ale myslím si, že bychom eh, to měli řešit takto. Nemůžeme předepisovat Bosně a Hercegovině, jakým způsobem vyřeší otázky hranic se svými sousedy. Měla by využít všechny možné prostředky, e, smluv, e, arbitráže, dalších prostředků, e, až na samozřejmě válečné řešení. A proto jsme tady měli uh, pozměňovací návrh, který se týká nebo vyzývá na eh, Bosnu a Hercegovinu a sou, sousední země, aby udělali vše pro to, aby se vyřešily uh, pohraniční spory. Uh, to stejné jsme udělali v případě Chorvatska a já myslím, že tady Chorvatsko asi uvádět nebudeme, protože e, to se týká Bosny a Hercegoviny a sousedních zemích a o Chorvatsku budeme samozřejmě hovořit ve zprávě o Chorvatsku. Myslím si, že toto byly ty nejproblematičtější otázky a ještě jsme tam doplnili jednu věc na požadavek paní Cornelis na základě jejího pozměňovacího návrhu. Uvedli jsme, že kancelář eh, našeho vysokého zástupce, našeho vyslance pana Sörensena, eh, který je velmi kompetentním zástupcem pro tento region, eh, že se tady rozšíří kompetence, které platily pouze pro Sarajevo, ale rozšíří se to na celý region. V Banja Luce tam jsme to také měli, ale v omezené míře a musí to být rozšířeno. A samozřejmě bychom si přáli, aby v Banja Luce eh, i v Mostaru to bylo eh, dostatečně nastavené, ale byla zmíněna i Tusla, protože Tusla má pro nás mimořádnou hodnotu, protože tam byl starosta, který pan Beslagič, možná si na něj ještě pamatujete, a on se i v obtížném období velmi, velmi silně zasazoval o eh, dobré věci. Takže my bychom chtěli možnosti našeho eh, vyslance rozšířit a samozřejmě i pokud jde eh, o zaměstnance, které má k ruce. A my samozřejmě na to máme i kapacitu. To je to, co jsem chtěla říci. Děkuji koordinátorům za velmi dobrou spolupráci a chtěla bych vás eh, požádat, abyste nediskutovali příliš dlouho, protože musím do výboru pro kulturní záležitosti. Paní Pak, já vám moc krát děkuji, eh, že nám věnujete ještě několik minut svého času. A kromě toho eh, vám gratuluji k té vynikající angličtině, kterou jste nám teď převedla. Eh, přesně tak to myslím, jak to říkám. Já jsem dnes ráno bojoval na irské eh, frontě, měl jsem rozhovor eh, s irským rozhlasem k referendu. oni prostě všechno stěžují, kde to ještě není těžké. Slovo má paní Boskur. Děkuji, pane předsedo. K Bosně a Hercegovině mm, si myslím, že eh, se všichni shodneme, že je dobré, že tam mají novou vládu, nebo jak si to říká. Doufujeme, že to urychlí celý ten eh, proces potřebných reform. Myslím si, že je velice dobré, eh, že se přijal ten zákon o státní pomoci i zákon o sčítání lidu a myslím si, že Bosna a Hercegovina to musí eh, implementovat včas a nesmíme zapomínat na uprchlíky a vnitřní vysídlence. Je dobré, že je výbor, který se zabývá ústavní reformou, ale je třeba dosáhnout konkrétních výsledků, aby ta ústava byla eh, v souladu, eh, v souladu s výrokem soudního dvoru, dvora příslušným a díky tomu bude Černá Bosna Hercegovina mm, příslušným eh, tedy státem, pokud je k těm vahabitům. A ještě musím zdůraznit, že mohou vstoupit jenom jako jedna země. Pokud je o vahabity, tak je bohužel škoda, že eh, je to vůbec nějaká otázka, protože islámské společenství eh, v Bosně a Hercegovině to považuje za prapodivné, stejně jako my. A chtějí se distancovat od Vábické otázky. Takže bychom eh, se eh, neměli eh, tím příliš zabývat. Máme tady tendence k balkánskému nacionalismu v celém regionu a kompromisní pozměňovací návrhy, které jsou teď na stole, si myslím, že již jsou vyvážené a doufám, že získají podporu celého výboru. Pokud je o Chorvatsko, tak eh, tam je velice dlouhá hranice, ty otázky je třeba vyřešit. A proto jsem předložila eh, svůj pozměňovací návrh. Nejedná se o kompromisní pozměňovací návrh, budeme o tom hlasovat separátně. Doufám, že získá podporu. Je důležité, aby Chorvatsko i Bosna a Hercegovina nalezli řešení eh, ke sdílení hranice v dobrém sousedském ovzduší. Dvě poslední věci. Když hovoříme o smíření, je důležité, aby i oběti sexuální násilí z války e, dočkali se spravedlnosti. A my čekáme nějakou jejich e, strategii, strategii e, tamního státu v této věci a já doufám, že i zpravodajka a i pan Srensen podpoří můj pozměňovací návrh v téhle věci. Pan Srensen potvrdil, že američané se také účastní eh, řešení tohoto problému a ty oběti opravdu potřebují naši podporu. Já myslím, eh, že eh, cenzura filmu o těchto věcech opravdu nepodporuje svobodu vyjadřování. Hovořím o filmu Angeliny Jolie. A potom jsem chtěla vyzvat ke změně zákona o občanství, tak jako, eh, jak to žádá eh, v eh, ústavní soud. To je naléhavá věc. Děkuji a teď má slovo pan Kasí. Děkuji, pan předsedo. Já budu hovořit svým jazykem. Milé kolegyně a kolegové, Bosna a Hercegovina je eh, komplikovaný stát a také velmi citlivý stát a proto musíme ve svých eh, debatách postupovat velice vyváženě. Ehm, došlo tady k bouři ve sklenici vody kvůli eh, prohlášení v souvislosti s Vahabity. Ale bohužel i dnes dvě třetiny debaty se točí kolem Bahabitu a to je škoda, to je příliš mnoho. A ten incident, ke kterému došlo před několika eh, lety, kdy jeden člověk, který potřeboval, eh, tedy v, eh, kvůli osobní potřebě vpadnul do Saradeva se zbraněmi, tak prostě tomu je třeba věnovat pozornost. Bosna a Hercegovina není Saudská Arábie. Je to eh, západobalkánská demokracie s jasnou eh, evropskou perspektivou. Příslušný pozdělací návrh, eh, kompromisní pozdělací návrh je pro naši frakci přijatelný a považujeme jej za vyvážený. Ještě bych dodal něco k pozměňovacímu návrhu 64, který navrhuje konferenci. Bosna a Hercegovina má práci sama se sebou. Má co dělat sama se sebou a my musíme e, vytvořit prostor pro příslušné změny. Nejde jenom o ten rozsudek ve věci Sejdiš Finči a, a o práva menšin, o e, zastoupení menšin v e, předsednictvu, ale jde o to, aby Bosna a Hercegovina byla funkčním státem. Spravodajka k tomu má velmi rozhodný postoj, a sice, že eh, musí vysoký zástupce opustit Bosnu a Hercegovinu. Já, respektive my, eh, jsme tady trošku zdrženlivější. Myslíme si, že mezinárodní společenství eh, díky musí vystupovat srozumitelněji prostřednictvím vysokého zmocněnce. No, hovoříme tady o vahabitech, ale když tady neustále někdo popírá genocidu v eh, Srebrenici, tak eh, mlčí mezinárodní společenství. Já neříkám, eh, že bychom měli zvyšovat pravomoci a že, že ty by to snad vyřešili, ale pokud tady i někdo popírá tu genocidu, tak je to neevropské chování a bez toho nebude možné e, smíření v Bosně a Hercegovině. A ještě dvě věci závěrem. I já sám podporuji e, snahy pana Serencena e, k otevření dalších částí v Bosně a Hercegoviny ke změnám, například Tuzly. I tam se něco děje. Kromě Mostaru je třeba, aby i, e, se poukazovalo i na další pozitivní příklady. V souvislosti s e, obětmi e, válečných zločinů bych rád řekl, že v Bosně a Hercegovině v tuto chvíli už existují velké nebo existují od rozsudky ve věci v znásilňování, ale oběti znásilnění nedostali žádné očkodnění. Takže ono nejde jenom o, eh, nebo takže není napraveno ani to svědomí, ani eh, peníze nebyly vyplaceny. Takže eh, mezinárodní společenství musí pomoci těmto obětem. Když budou nějaké dva, tři uzavřené případy, tak si myslím, že v Bosně a Hercegovině bude už dostatečné právní povědomí a potom se najdou i prostředky k odškodnění obětí. V naší frakci na ALDE podporujeme eh, tu zprávu a každopádně eh, blahopřejeme paní zpravodajce k výsledku. Děkuji. Myslím, že v téhle zprávě je zřejmé, že hlavním bodem sporu je, jestli tu zemi vnímat jako zralou demokracii nebo jako stále rozdělenou postkonfliktní společnost a jestli eh, dát více pravomocím úřadům eh, povede k tomu, že se lidé Eh, k tomu budou více znát, anebo jestli máme eh, spíše stanovat přísná kritéria a ta povedou eh, k nějakým krokům. Já si myslím, že jsme nalezli dobrou střední cestu, například kompromis 4 k uzavření OHR, tedy kanceláře pro vysokého zmocněnce. A vyjadřujeme určitou naději ke zlepšení nejsme eh, v beznaději, které samozřejmě eh, někdy individuálně všichni propadáme, věřím. Ke kompromisům, k vahabitům, já si myslím, že eh, je nepřiměřené to vůbec zmiňovat. Myslím si, že náboženský nacionální extremismus a jakýkoliv jiný extremismus eh, je eh, špatný v každém případě, eh, vede k nenávisti, násilí a diskriminaci. A já jsem to sama zažila v Bělohradu a ve Splitu při průvodu homosexuálů, kdy právě katolíci a, pravoslavní extremisti na nás házeli kameny. A, a já si myslím, eh, že když tady zmiňujeme eh, v Vahabity, tak eh, je to jako kdybychom povolali stranu pana Beldera, křesťanskou extrémní stranu, která diskriminuje ženy a chce legislativu dělat podle v Bibli a, a jejíž příznivci nenechávají děti očkovat, abychom podle nich popisovali nizozemské křesťany, tak e, uvědomme si, že většina bosenských muslimů zdaleka nejsou extremisté stejným způsobem. Děkuji. Paní Ibriza Virš. Um, pane předsedo, budu velice stručná. Chtěla bych říct, že Doris, stejně jako vždy, eh, vypracovala velice, velice dobrý text, vycházející ze skutečných faktů a já jsem velice spokojená s textem i s kompromisními pozměňovacími návrhy. Dovolte jednu poznámku a musím říct, že se vyjadřuji za sebe samotnou. Pozměňovací návrh číslo 4. E, tam musím přiznat, že ten původní text nepřipadá lepší. Myslím, že jsme měli hovořit o 5 plus 2, protože tato e, formulace 5 plus 2 je něco, co přijímá komise, co přijímá e, rada, je to něco, co jsme vždy používali. Naše usnesení je v regionu velice, velice vnímáno, je čteno velice pozorně každé slovo má svůj význam. Takže vy, eh, nepoužívat termínu, které byly až dosud používány, je něco, co eh, v Bosně neprojde nepovšimnuto a bude, to, bude, se, eh, bude na to řada otázek, řada odkazů. 5 plus 2, to bychom měli uchovit, to, uchovat, to znamená, že mezinárodní společenství Evropská unie mají k věci co říci pokud budeme hovořit pouze o dvou požadavcích, tak to může být vykládáno na místě určitým způsobem. Potom se prostě eh, může stát, že si budou někteří myslet, že už zbývá vyřešit pouze dvě otázky. A, eh, ty, a bude to možná jakoby trochu znamenat, že těch pět ostatních už je realizováno. Takže já zdůraznuju, že si myslím, že je velmi zásadní, abychom se vrátili k původnímu textu. Děkuji. Já si myslím, že naše zprávy prostě přináší eh, v některé výhody, když jsou tato sformulovány. Weiger. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, já bych se ještě vrátil k jedné věci z dnešní debaty chtěl bych vyjádřit eh, silnou morální podporu s paní zpravodajce do Pak. Na základě eh, kampaně části eh, bosenské veřejnosti si myslím, že je vhodné vzhledem k nepřítomnosti tisku v mm, Bosně a Hercegovině a politických pozorovatelů eh, vyznat určitý signál z dnešního zasedání. Ehm, naše společnost eh, smýšlí pozitivně a je demokratická. A všichni, eh, kdo nechtějí spolupracovat na demokratické budoucnosti Bosny a Hercegoviny, by si nepřáli bezproblematický, bezproblematickou cestu k evropské integraci. A proto je nepřijatelné, aby naše zpravodajové a mm, poslanci eh, byli eh, zapleteni do eh, netolerantní politické diskuse, který je veden v části bosensko-hercegovinské veřejnosti. My chceme zajistit dobrou spolupráci mezi Evropským parlamentem a veřejností a, a lidmi v Bosně a Hercegovině. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je následující. Opravdu si myslím, že není nezbytné zdůrazňovat eh, příliš něco, co je specifické v Bosně a Hercegovině. To jsou eh, ty specifické eh, náboženské komunity. Bosna a Hercegovina je stát, který je v specifický tou, tom mnohočetností. A, a ten základ e, tam pořád e, je, i když válka a soužití zničila. A já si myslím, že některý, některé fenomény prostě není třeba příliš zdůrazňovat. Já vůbec e, nechci, já jsem říkat slovo vahabité, ale myslím si, že třeba je vůbec nezdůrazňovat, nejsou, typický, nejsou typičtí v Bosně a Hercegovině. Každopádně děkuji paní zpravodajce za velice vyváženou zprávu a za její snahu. A také děkuji všem kolegům, kteří spolupracovali na otevírání veškerých perspektiv pro Bosnu a Hercegovinu, až se k tomu dopracuje. Děkuji, slovo má pan Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, Pane předsedo, dlouhodobá, eh, dlouholetá zkušenost eh, zpravodajky a její skutečně podrobná znalost situace v zemi a její místovní eh, je prostě něco, co vnímáme při textu tohoto návrhu. Paní zpravodajka jmenuje a označuje ty problémy takové, jaké jsou, aniž by je z, přeháněla, aniž by je zmenšovala a ona prostě tak tak činí v souladu s spoluprací se stínovými zpravodaji proto, aby zemi pomohla. To je prostě dobrý úmysl, který je tam cítit. Já bych skutečně chtěl poblahopřát paní eh, Pak eh, eh, k této zprávě a vyjádřit jí své komplimenty. Ona je na to zvyklá, že je takto činěno, ale ono není nic špatného na tomto občas opakovat a toto je dobrá příležitost. Usnesení jako takové dává šanci Eh, stimulaci určitých pozitivních vývojových trendů v Bosně Hercegovině, i když eh, ve většině oblastí eh, integrace k Evropské unii byla zaznamenána pouze malá míra pokroku a myslím, že by tady neměly být žádné omlou, žádná omlouvání zdržování reform v některých klíčových oblastech. Bosnia Hercegovina se musí eh, vyučit určité kultuře kompromisu, konstruktivního kompromisu a konstruktivního dialogu, což je základ těchto eh, dalších eh, pokroků. Takže určité signály v oblasti legislativní a v dalších ukazují, že by se věci mohly pohnout k lepšímu. Země prostě musí prokázat, že je schopná si poradit s výzvami zemi evropské integrace a toto nebude možné, pokud nedojde k široké politické schodě na zásadních reformách a e, také ke zlepšení funkce, fungování institucí ve všech oblastech. A toto samozřejmě je také zobrazeno v pozměňovacích návrzích, které tvoří s základem zprávy velmi dobrý e, text. Já podporuji kompromisní e, pozměňovací návrhy, především e, ty, které se týkají kanceláře vysokého představitele, a e, extremismu. Naším hlavním cílem by mělo být pomoci Bosně Hercegovině, aby e, pokročila v integračním procesu e, pro dobro svého rychlejšího rozvoje. Je to také otázka evropské bezpečnosti, bezpečnosti Evropské unie, je to otázka stability regionu a především je to otázka blaha občanů země. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je to hezké vidět vás v této nové eh, funkci, i když jsme o vás přišli jako o šéfa delegace. Já se omlouvám, že jsem přišla trochu později a děkuji Eh, kolegům Kačinovi a Vajglovi, eh, kteří již hovořili za naší frakci ALDE. Eh, jsem stínovou zpravodajkou a chci poděkovat Doris Peck za to, že prostě vypracovala tento vyvážený dokument. Tři body. Jeden se týká kompromisního návrhu číslo čtyři já se domnívám, eh, ano, měli jsme určitou eh, diskuzi o té otázce 5 plus 2 a o tom, do jaké míry je relevantní to zmínit. Já bych eh, tady chtěla vaší pozornost obrátit na takové docela přesné znění, kde se hovoří o tom, že vzhledem k tomu, že byl eh, tedy eh, rozpuštěn kancelář vysokého eh, představitele, takže se musí orgány země v tomto kontextu a tak dále a tak podobně. Takže to je jednoznačně důležité. V kompromisním návrhu 8 jsme prostě zmínili otázku vahabismu v rámci e, obecné potřeby boje proti všem formám extremismu a já si myslím, že to je přijatelné znění a je to znění, se kterým souhlasím a myslím, že ano, máme tady e, různé typy, všechny možné typy extremismu, ale většina z nich vznikla e, vlastně z e, určité historické podstaty Bosny Hercegoviny a specifická zmínka o vahabismu je odůvodněna e, tím, že se jedná o jakýsi dovoz do země e, určitého e, tohoto směru. Takže myslím, že jsme to jasně dali do souvislosti s, naší všeobecnou, s naším všeobecným odporem k jakému typ, ku jakémukoliv typu extremismu. A pak bych chtěla požádat jako za třetí o podporu k našemu pozměňovacímu návrhu 45, protože si myslíme, že je tady třeba zdůraznit urgentní urgentní potřebu reformy ústavy a také širokých konzultací se všemi zúčastněnými stranami a zmínka konference. Takže my budeme podporovat pozměňovací návrh 45, i když se do kompromisního návrhu nijak nevešel. Děkuji za pozornost. You pointed on me, I find it very fair because Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat Doris Peck za skutečně eh, vyváženou zprávu, zprávu, která je podložena eh, skutečnými fakty, eh, rešeršemi a moje kolegyně Stínová zpravodajka se již zmínila o celé řadě věcí podrobně. Já bych chtěla ještě zdůraznit tu otázku eh, odkazu na vahabity, která se tady objevuje eh, opakovaně. Myslím, že způsob, jakým je v osmém pozměňovacím návrhu uvedena, je eh, správný a vyvážený. Myslím, že bychom opravdu měli eh, zohlednit skutečnost, že se nejedná pouze o něco, eh, co se objevuje v určitém tomto konkrétním regionu, ale co se objevuje všude, všude ve světě. A teď eh, tedy konkrétně na jihu středozemí a dochází k tomu i v našich vlastních zemích. Možná nejvýznamnější Eh, centrum vahabismu je Londýn, mimo tedy Saudskou Arábii. Eh, takže to má hodně co dočinění s vývozem této extrémní ideologie eh, režimem Saudské Arábie. Takže já si myslím, že eh, je to důležité. Zdali bychom se měli eh, zmínit o této otázce, eh, to je zásadní, protože k tomu vývozu vahabismu dochází a víme, co se teď děje třeba v Sýrii. Takže ještě jednou závěrem chci poděkovat Doris Peck za její dokument. Pane předsedo, nebylo mou, mým záměrem, abychom tady tak dlouze diskutovali o vahabitech, ale musela jsem se o tom zmínit, protože se to objevilo eh, tak silně v bosenském tisku a ne pod tím správným úhlem a proto o tom musíme hovořit. Ehm. Bosna a Hercegovina má eh, velké islámské obyvatelstvo, a pokud se tady vahabismus zakoření, tak ta země bude mít velké problémy, takže se toho musíme chopit už od samého počátku. Je to celosvětový problém, vahabismus, a proto ho nemůžeme přehlížet, musíme ho jmenovat, poukázat na něj a my to tady ukazujeme pouze jako jeden z možných e, jiných případů v souvislosti s nacionalistickým, extremistickým chováním a proto si myslím, že se nám podařilo nalézt dobrou formulaci. Já tady nijak neobvinuji Bosnu, ale varuji před nebezpečím, jehož eh, rozsah nemůžeme odhadnout. Pokud hned na počátku nezareagujeme, tak bychom si potom mohli nakonec říkat, měli jsme tehdy bývali udělat to a to. Kolikrát jsme něco takového už eh, vyslovili. Takže je potřeba zareagovat a není potřeba se nad tím v tuto chvíli rozčilovat. Nech, myslím si, že neděláme nic špatně, myslím si, že děláme dobře a um, to, co se děje v Srebrenici, nebo pardon, co se dělo v Srebrenici, tak to sem nepatří, to jsme vždy e, odsuzovali a e, na nás tady nikdo nemůže poukazovat a obvinovat nás, ale nemůžeme tady srovnávat hrušky s jablky, musíme problémy pojmenovat, poukázat na ně a nesměšovat to s jinými problémy. Pan Kasíny řekl, že si přeji e, zrušení pozice vysokého zástupce, to máte pravdu, ale já jsem eh, také zástupkyně tohoto parlamentu a tento text jsem takto naformulovala. A není potřeba o tom eh, dále takto diskutovat. Paní kolegyně Boskurt není souvis spokojená s mým kompromisem, chce ho sice podpořit, ale nesouhlasí s těmi eh, změnami v oblasti hranic. Myslím si, že paní Boskurt předložila pozměňovací návrh, který například uvádí, uh, pana Josipoviče, eh, k prezidenta a to, co on řekl o eh, v souvislosti s hranicemi, ale to tady nemá co dělat. Já tady nes, necituji sousedního prezidenta nebo necituji ani pana Tadiče eh, ze Srbska, ale opravdu se zajímám pouze o Bosnu a Hercegovinu, na to se zaměřuji a oni si prosím musí sami nalézt řešení se svými sousedy. Až budeme hovořit o Chorvatsku, tak tam potom můžeme uh, zmínit chorvatského prezidenta, řekneme ano, on řekl to a to a Eh, můžeme to tam zmínit. Takže pozměňovací návrh paní Boskurt nechci přijmout, protože si myslím, že nemusíme uvádět prezidenta sousední země, protože on s tím přímo nesouvisí. Potom ještě jedna další záležitost, která mě eh, poměrně tíží, protože eh, tady o tom hovořil pan Kacina, paní Latford to trochu zmínila. Myslím si, že kolegové z ALDE si přejí, abychom uspořádali mezinárodní konferenci, ve které e, opět e, budeme hovořit o této problematice společně tady se všemi zúčastněnými stranami, ale já si myslím, že tady s Vaničkou Viljeme i dítě. Teď v tuto chvíli, kdy se vytvořila rada ministrů, tedy v podstatě nová vláda a když konečně můžeme realizovat v praxi e, ty zákony, které tam byly schváleny, když konečně se eh, začíná rýsovat eh, státnost eh, v Bosně a Hercegovině, tak my teď zvenku náhle budeme usilovat o nějakou konferenci, která by to přebírala. To je opravdu velice kontraproduktivní maximálně kontraproduktivní. My chceme pomoci této zemi, nechceme jim vnucovat nic. Ti lidé tam sami musí vzít ty věci do svých rukou, musí sami se v tom zorientovat a teď v tuto chvíli mění ústavu, snaží se o to, tak aby vyhověli um, rozsudku Štrasburského soudu, případ Finči snaží se eh, naplnit to, co je po nich eh, žádáno a to je správný směr. A může to dokázat pouze ta zem sama o sobě, vlastními prostředky, s naší pomocí, pokud si to budou přát, ale mezinárodní eh, konference například v Budmíru selhala a já si myslím, že my bychom měli být opatrní, měli bychom nechat zodpovědnost lidem přímo v této zemi a čím rychleji pan eh, zástupce, vysoký zástupce odejde, tak eh, tím lépe, protože tím rychleji budou lidé nést vlastní zodpovědnost. To bylo možná zatížené určitými emocemi, toto mé vystoupení, ale já si myslím, že my nesmíme tento, tomuto národu nic vnucovat, musíme být velice citliví a když říkám citliví, tak to tak také myslím. Já jsem se to musela naučit a všichni se to musíme naučit. V této oblasti Balkánu musíme velmi zohledňovat citlivost eh, této záležitosti a pokud bychom eh, začali volat po mezinárodní konferenci, tak bychom to neučinili. První, eh, kdo se proti nám obrátí, bude Dodik a opět budeme mít problém eh, takže musíme opravdu ty věci řešit s místním obyvatelstvem a to, co se bude dít za dva roky, to uvidíme za dva roky. Děkuji vám za spolupráci, doufám, že budete hlasovat v můj prospěch. Udělala jsem velmi dobrý volební seznam. Prosím, zůstaňte tady ještě chvíli, protože paní Lňáček by chtěla promluvit, ale samozřejmě rychle, nebo bude ohrožena evropská kultura. Já jsem to bohužel teď nepochopila, tu narážku. Dobře, já se omlouvám, že se hlásím opět o slovo, protože musím oponovat v jedné věci. E, pokud jde o vahabity, tak jsme se snažili za zelené to naformulovat jinak, abychom vlastně zabránili, ne, abychom tam vnesli všechny zmínky o všech extremistických hnutích. Jinak ten kompromis je dobrý, to jsem chtěla jenom upřesnit. Dobře, tím tento bod můžeme uzavřít. Děkuji ti, Doris. A předtím, než přejdeme k dalšímu bodu, tedy eh, k Turecku, eh, chtěla bych, eh, chtěl bych dát slovo paní Tyriaj slovo, aby pronesla slušné prohlášení. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za to, že mohu pohovořit o velice citlivé humanitární otázce, eh, o které jsem byl informován, upozorněn eh, v noci nebo večer. Jak víte, eh, tak v tureckém tisku nedávno došlo ke zveřejnění některých informací, které vyvolaly velkou pozornost. Bylo objeveno 48 koster ve vězení při renovaci a to, co zde bylo nalezeno, tak eh, byla těla eh, lidí zabitých kulkami a něco podobného se objevilo také na Kypru v masivních, eh, masových hrobech a provedly se určitá šetření, například DNA a zjistilo se, že ovšem toto Eh, nemá nic eh, dočinění s, s tureckými občany, kteří jsou post, eh, pohřešováni. Takže já bych chtěl vyzvat Evropský parlament a tento výbor, aby vědecké orgány měly přístup k těmto pozůstatkům, protože stovky rodin žijí v úzkosti na Kypru, protože eh, podle těch informací více než 100 lidí bylo v, eh, vězení vězení Abakirku eh, pro, po tedy válce a mají tady teď obavy. Děkuji. A teď bych navrhoval, abychom se obrátili na turecké velvyslanectví s prospou o pomoc, o vyjasnění. Možná, že bychom to mohli udělat společně s kolegyní zpravodajkou. Dohodneme se na tom, jak budeme postupovat a v tu chvíli děkuji za informace. Dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, to je Turecko a dávám slovo paní zpravodajce, paní Omen Ruiten. Děkuji, pane předsedo. 12. Eh, ledna jsem tady na tomto výboru eh, představila eh, návrh v usnesení k zprávě o pokroku a už tehdy jsem uvedla, že názor Evropské komise i Evropské rady sdílím, a sice, že Turecko jako země má klíčovou pozici pro bezpečnost i pro eh, blahobyt eh, nás tady uvnitř Evropské unie. A ve svém návrhu usnesení eh, také hovořím o vzájemné závislosti mezi Tureckem a Evropskou unii. A dělám to na základě a vzhledem eh, k potenciálu eh, hospodářského růstu v Turecku. A dělám to vzhledem k podstatné roli Turecka, pokud jde o zásobování energiemi a o, vzhledem k možným synergiím které eh, jsou, jak i vy to i říkáte, pane předsedo, mezi eh, zahraniční politikou EU a Turecka. Vzájemná eh, závislost vede k pozitivním výsledkům jak pro EU, tak pro Turecko, ale pouze za předpokladu, pokud se navzájem doplňujeme. Proto je eh, vhodné pro eh, Evropskou unii a eh, i pro Turecko snažit se o tedy nasazení, o vzájemné angažma. A pro Turecko je důležité, aby přišlo s konkrétními výsledky reformního procesu, ale také, pane předsedo, musí dojít ke zlepšení ve vztazích se sousedy. Já očekávám od Evropské unie i od členských států podporu pro novou agendu komisaře Fileho v oblasti vztahu mezi Tureckem a EU. A také očekávám nové úsilí pro vytvoření takových podmínek, Eh, pro celou řadu věcí, a ke kterým se ještě vrátím. Dostanu se k eh, reformě justice a v oblasti lidských práv a je důležité, abychom my v téhle věci něco udělali. Pane předsedo, i v oblasti eh, zahraniční politiky a boje proti terorismu bychom Eh, při intenzivnější spolupráci eh, mohli dosáhnout velkých výsledků. To znamená, že my tady v Evropské unii i v Turecku bychom mohli dosáhnout dobrých výsledků. Eh, pane předsedo, už v lednu jsem vyjadřila velké obavy ohledně některých věcí, jako je svoboda vyjadřování, svoboda tisku a v mnoho zatčení novinářů, politiků i obránců lidských práv. A to eh, poselství eh, je eh, podporováno nebo narazil na podporu v mých kolegů a za to vám děkuji. Shodneme se na tom, že nyní je důležitější než kdykoliv předtím přijít se silnou, vyváženou, ale objektivní mm, politikou a poselstvím, které musíme vyslat do Turecka eh, poselstvím, eh, se kterým oni budou moci nějak naložit. To znamená, že tam nemusí být eh, všechny ty detaily mm. do, v tom usnesení, protože kdybychom to udělali, tak bychom opakovali to, co už jsme říkali minulý rok a každý rok k tomu akorát trošku něco přidáme a ten text a to poselství by nebylo úplně zřejmé. Pane předsedo, proto jsme na základě toho usnesení tu debatu, kterou jsme vedli v debatu eh, schrnuli a eh, se všemi těmi 461 pozměňovacími návrhy, tedy eh, jsme se zpravodaji vypracovali kompromisní pozměňovací návrhy a já bych poděkoval, chtěla poděkovat kolegům za velice uspořádanou a efektivní spolupráci. Dohromady máme 29 kompromisních pozměňovacích návrhů a díky laskavé péči Lukase a jeho týmu e, vám byly tyto v pondělí e, rozeslány. Pane, pane předsedo, v kompromisních pozměňovacích návrzích je e, v zásadě jedno poselství a to já vám vysvětlím. V návrhu zprávy jsem jmenovala legislativu o terorismu, která vede k řadě problémů, ale nejmenovala jsem přesně v čem. V kompromisech jsme to teď udělali. Jsme tedy, pane předsedo, mnohem konkrétnější, pokud jde o protiteroristickou eh, legislativu a eh, pokud jde o trestní právo v Turecku. A zabýváme se eh, tím, že definice jsou často příliš široce vykládány a používají se nesprávným způsobem. Hovoříme tady o konkrétních eh, článcích z konkrétních zákonů, eh, které eh, je třeba naléhavě revidovat. Pane předsedo, potom je tady další věc, která se často opakovala v, debate, v debatě, a sice vztah mezi vládou a opozicí. Já zdůrazňuji spolu s kolegy v kompromisních pozměňovacích návrzích, jaký význam má dialog mezi vládou a opozicí a také spolupráce Eh, děláme si eh, velké starosti ohledně eh, probíhajících procesů, které se zabývají na vztahy tureckého parlamentu a velkými opozičními stranami. Pane předsedo, pokud musí opozice fungovat pod hrozbou trestního stíhání, tak je demokracie i eh, svoboda vyjadřování eh, eh, ohrožena. A to my jsme tady i jasně popsali. A co jsme také i jasně popsali, je jedna věc. Byl tady jeden rozsudek, který způsobil zklamání a ta mm, věc celá je zkouškou fungování právního státu. Já pro nezávislost a nestrannost eh, justice v Turecku. A my tady ještě jednou mnohem důrazněji eh, opakujeme, jak je eh, důležité a důležitá tato nezávislost justice a jak je důležité, aby se před soud dostat všichni, dostali všichni. A ještě několik dalších věcí, pane předsedo. Kromě toho, co jsem právě uvedla, jsou eh, v mém textu některé drobné úpravy, které vyzývají k vyjednávání eh, s, eh, o dohodě o volném obchodu, potom reformní proces oznámený ministrem spravedlnosti, co by prvním krok správným směrem a také vyzýváme Evropskou komisi k zvážení kroku, které jsou podstatné eh, k otevření eh, kapitoly 24. Pane předsedo, potom jsou tady i další věci, nicméně eh, nemůžu samozřejmě tady hovořit o všech. Pokud si to všechno přečtete, tak v kompromisních pozměňovacích návrzích tam určitě ty věci dostanete. A pane předsedo, teď se dostávám ještě ke Kypru. Mám tady jednu věc, ve kterém jsem nedosáhla kompromisního pozměňovacího návrhu. Proč ne? Ten text v návrhu usnesení je nejenom objektivní, ale je velice eh, silný a, a velice jasně eh, říká, eh, jaké poselství chceme vyslat na adresu vztahu mezi Tureckem a Kyprem. A rád bych požádala všechny kolegy, aby všechny pozměňovací návrhy, které se týkají Kypru, Samozřejmě můžeme o ně eh, hlasovat, anebo je eh, můžeme stáhnout, ale ten text, který tady máme, eh, tam určitě zůstane tak, jak tam je. Pane předsedo, ještě jednou děkuji všem a doufám, že zítra dosáhneme dobrého výsledku při hlasování a doufám, že to, co tato v rezoluce nabrala na síle, eh, objektivitě a jasnosti, eh, nestratí po zítřejším hlasování. Děkuji vám. You, děkuji, pane předsedo, děkuji naší zpravodajce, kolegyni Omen Reiten. Myslím, že práci, kterou odvedla, je možno označit za práci mimořádnou. A e, dokument je vyvážený a e, má pozitivní vyznění, podobně jako pozitivní agenda, kterou navrhuje pan komisař Füle, tak, aby bylo možno postoupit ku předu v otázce Turecka. Já si myslím, že moje vlastní frakce výrazně e, přispěla k vypracování pozměňovacích návrhů a také v jednáních s RIO jsme, e, myslím, přispěli k tomu vyváženému textu a to je přesně to, čeho chceme dosáhnout. Domníváme se, že toto bude Eh, vhodné i pro eh, význam vztahu mezi Tureckem a Unií ve chvíli, kdy Turecko eh, víc než kdy jindy hraje velice relevantní roli nad rámec našeho regionu a roli s velmi pozitivními dopady. A také v době, kdy vidíme před sebou nové výzvy, od července letošního roku nastoupí e, nové předsednictví, předsednictví kyperské e, a já jsem přesvědčena, že e, to bude opravdu vyžadovat hodně velké nasazení a určitý určitou osvětu i ze strany e, tedy všech zúčastněných i v rámci toho procesu přistoupení Turecka. My si myslíme, že e, to, co je ve zprávě obsaženo ohledně volání po otevření nových kapitol 23 a 24 je velmi důležité a rovněž je důležitá, ta, e, jsou důležité ty formulace Eh, a eh, styl, který jsme zvolili a to, že se eh, soustředujeme na hlavní otázky, konkrétně otázky sektoru, jakým je třeba oblast justice. Ty věci, které jsou zmíněny, jsou opravdu zásadní. A rovněž je zásadní celá řada otázek spojených s svobodou projevu, svobodou tisku, se svobodou médií obecně. A myslím, že tady jsou určité věci negativní v té současné situaci, ale doufejme, že se podaří napravit to, co je jednoznačně e, špatné. E, pak je tady něco, co je pro naší frakci také velmi zásadní, a to je e, vlastně to abuzivní využívání antiteroristické legislativy, zneužívání této legislativy eh, vůči lidem, kteří eh, se eh, snaží uplatňovat svá práva, jakým je například svoboda projevu, svoboda schromažďovací a tak dále. A teď ke Kypru. Naše frakce bude chtít, aby to vyznělo vyváženě, aby došlo k vyváženému vyústění této věci. Musím eh, v této souvislosti ještě připomenout, že včera jsme se sešli se zástupcem rady a já jsem eh, ho požádala o názor na eh, uvažovanou konferenci o Sýrii, kterou chce Turecko organizovat a zdali to bude obsahovat také pozvánku směrem ke Kypru jako součásti Unie a já jsem byla e, vlastně e, dost uklidněná e, tou odpovědí, která se mi dos, které se mi dostalo ze strany rady v tom smyslu, že to vnímají pozitivně. Takže asi tolik a děkuji ještě jednou naší zpravodajce a všem kolegům, včetně těm z naší frakce. Dovolte, abych zmínila Raymond Obiozu, to je náš stínový zpravodaj, který dnes bohužel není přítomen z důvodu nemoci, ale vlastně on mě požádal, abych se zmínila o těch věcech, které byly předmětem mého příspěvku. Děkuji. Ähm, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat tady Oymen Reuten za dobrou spolupráci. Už několik měsíců, e, v podstatě už e, rok, e, se shodneme na tom, že jsme v paradoxní situaci. Skutečnost, že vedeme s Tureckem přístupová vyjednávání, by mělo být pozitivní a vede to k tomu, že v ostatních oblastech eh, se dostáváme do určitých obtíží, zejména v oblasti eh, zahraniční politiky a strategického dialogu. Myslím si, že je proto velice dobré, eh, že se dostáváme k pozitivní agendě, která není exkluzivně zaměřena jenom na přístupový proces žádným způsobem. Eh, rozhodně není slabá a eh, les trošku to stěžuje spolupráci. Eh, tady máme velice důležité poselství, jsou tady, je tady kritika věcí, které nám hodně jako frakce leží na srdci, jako jsou základní lidská práva, v demokracie a právní stát. Tady Turecko musí ukázat připravenost přiblížit se k, k mm, Eh, evropskému standardu a to komplexně, nikoli jenom tu a tam. Potom tady také eh, konstatujeme, že tady vidíme eh, zhoršení situace v mnoha oblastech. Pozatýkání desítek novinářů v prosinci je nepřijatelné, stejně tak jako vysoký počet novinářů, který je v tuto dobu ve vězení. Vítáme, stejně jako v minulosti, otevření vlády v směrem ke Kurdům a vidíme teď tedy tady e, s obavou určitý negativní posun, ale řeknu e, jedno jasně, pokud e, chceme míru milovné uspořádání všech, tedy vztahu s Kurdy v Turecku, tak potřebujeme všechny strany, aby se to zapojili. Po zatě, zatčení Abdullah, Abdullaha Oče, Očalana v Londýně, v Paříži i v, u nás v Kolíně, v mém volebním obvodu, došlo k napadení Turecka politických noten eh, i eh, Ria Oymen Reuten se k tomu vyjádřila. Pokud má být eh, míru milovné řešení, tak na míru se musí podílet všichni. Potom je tady jedno konstatování, ke kterému musíme dojít, a sice standardy, Tady případ Genekon já eh, velice dobře eh, se dívám na kompromisní pozměňovací návrh 11. Tam chceme eh, podrobnější analýzu toho, co se děje ze strany komise. Zatím je to velice povrchní komise nám řekla, že když bychom dělali všechno s podrobnou analýzou, tak bychom se stavili do role justice v Turecku. Ale já říkám, ne, ne, ne, my se do toho musíme pouštět a musíte nám sdělit ty podrobnosti. Potom ústavní proces. My tady eh, se zabýváme eh, prací na eh, turecké ústavě, v tureckém výboru je to na dobré cestě, ale pokud jde o implementace, implementaci těch změn ústavy odsouhlasených v roce 2010, tak na to se také zaměřujeme a tady máme pozměňovací návrh číslo 5. Chceme podrobnější pozorování po komisi, chceme podrobnější popis situaci. Ta situace je taková, že příslušné strany v Turecku mají velké obavy v této věci. Milé kolegyně a kolegové, shodneme se na tom, že kapitoly 23 a 24 by měly být otevřeny co nejdříve. Chceme pozitivní agendu, chceme strategickou eh, roli Turecka v regionu, to je velice důležité. Strategický eh, region musí mm, pokračovat já doufám, že je tady někdo z SVČ, eh, aby eh, zdůraznil, jak je důležité, eh, jak je vést dialog o zahraniční politice. Poslední věc. Je důležité, abychom i my vydali pozitivní nějaký signál sem pro vízovou liberalizaci celní unii a tady mm, konkrétní dialog a doufám, že je tam určitý pokrok a to je dobré. Doufám, že eh, se nám podaří tohleto, tímto přispět k pozitivnímu ovzduší mezi Tureckem a EU. Graf eh, Pane Lambsdorff, to, o čem jste hovořil, tedy pokud je o analýzu komise Chci vás eh, jednoznačně podpořit a chtěl bych komisi požádat, aby vyhověla tomuto přání, protože si myslím, že je vlastně povinností provádět takové analýzy a je to pro, dobré pro spolupráci s administrativou a vyhoví to i potřebám legislativním. Slovo má paní Flotr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Omen Já myslím, že práce, kterou nám dnes předkládáte k diskuzi a zítra k hlasování, je velmi užitečná, velmi přesná, velmi důležitá. Je pravdou, že je kriticko Eh, ale myslím, že je to konstruktivní kritika, eh, kritika, která eh, vlastně věří v schopnosti turecké vlády překonat určité problémy, co se týče třeba účinnosti toho reformního balíku právních návrhů směřujících k reformě justice. Myslím, že to je kritika, která je cílená a e, kritika, která je stimulující pro turecké orgány, protože jasně, poměrně jasně naznačuje, jaké jsou ty cesty směrem k pokroku a jaké jsou reformy, kterých je zapotřebí, jak v oblasti procesu směrem k nové ústavě, tak v oblasti reformy trestního zákoníku, tak v oblasti reformy e, zákona e, proti terorismu. Myslím, že to je užitečná zpráva, protože se zabývá i naší odpovědností, odpovědností evropskou. Pokud chceme, aby e, začlenění Turecka do Unie bylo i nadále tím hnacím motorem, tak je zapotřebí, aby z našeho pohledu u nás jsme také byli schopni realizovat e, kroky, e, které se týkají otevření dalších kapitol 23-24, základních svobod a justice. Myslím, že že ta obec, ten obecný přístup je skutečně zajímavý a je to zpráva, která velmi dobře doplňuje strategii, kterou eh, zvolila Evropská komise, eh, takzvanou eh, pozitivní strate, strategii, pozitivní agendu. Je to stimulující zpráva, zpráva, která vlastně cílí směrem k možnosti dokončení určitých zásadních reform v Turecku a opravdu si myslím, že ta práce, kterou kterou odvedla paní kolegyně, je velmi zajímavá a je třeba eh, kolegyně poblahopřát. Eh, máme jeden pozměňovací návrh, který není součástí kompromisu. Myslím, že je třeba, abychom ještě zdůraznili určité obavy, které se týkají ekologického eh, environmentálního archeologického e, e, stavu věcí. Ano, růst je dobrý, nicméně důsledky pro životní prostředí vzhledem k tomu, jakým směrem se Turecka e, ubírá, jsou velice hrozivé a je přitom třeba zdůraznit, že životní prostředí v Turecku je mimořádné a je nutné Eh, tak to eh, tedy eh, to formulovat a to bude možné prostřednictvím tedy hlasování o příslušném pozměňovacím návrhu, jehož číslo, myslím, je 70. Eh, je, to další, je tu další věc eh, zásadní, eh, šlo o novináře, hovořím o Ron Dingovi. Tady vlastně ta vražda se týkala samotného státu. Myslím, že je třeba velmi, velmi zhodnotit práci, kterou provedla turecká vláda, turecký i prezident v prostřednictvím zprávy, ve které je řečeno, že úředníci, kteří byli přímo či nepřímo vinni, E, e, vraždou e, Dynika nebyli vlastně předvoláni před soud. Jejich odpovědnost byla minimalizována. Tady opravdu jde o důvěryhodnost turecké justice prostřednictvím této, eh, tohoto soudního procesu. Eh, ta zpráva je velice nová, takže jsme, ne, ne, nebylo možné ji začlenit do našeho dokumentu, ale měli bychom nepochybně tak učinit v příští fázi a sledovat eh, ty soudní důsledky celé věci. Ještě jednou děkuji za velmi kvalitní práci a myslím, že zítra budeme moci schválit dokument dokument, který bude velmi sledovaný a který bude užitečný do budoucna a já e, nám k tomu všem blahopřeji. Děkuji, pan van, van Orden. Um, um, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl poblahopřát e, za mm, zpravodajce za e, tuto zprávu. Je to velice obtížná a kontroverzní problematika a myslím si, že se toho velmi dobře zhostila. E, i když je tady mnoho sporných věcí a samozřejmě jsou tady některé oblasti, kde panuje e, velký nesoulad v názorech. I když myslím, že celkově to můžeme podpořit. Je velice důležité, aby tady došlo k pokroku. Pokud jde o vztah s Tureckem, je potřeba vysílat pozitivní signály a měli bychom uznat, že pokrok s Tureckem je v našem zájmu stejně jako v zájmu Turecka jedna nebo dvě specifičtější poznámky. Ti, kteří se eh, snaží plně zapojit do demokratického procesu v Turecku, by se měli vzdát násilí. Myslím si, že tady musíme být jednoznační a tady odkazuji především na eh, některé významné organizace eh, a hm, některé také věci v souvislosti s terorismem. Pokud jde o Kypr, tak to je kontroverzní otázka a Museli bychom, měli bychom tady dospět ke kompromisu z obou stran. Turecko by eh, tady eh, nemělo, nebo obě dvě strany by měly být ochotny ke kompromisu. Není možné, aby jedna strana eh, neposkytovala nic na oplátku, ale jinak si myslím, že je to zpráva dobrá a my ji můžeme celkově podpořit. Děkuji, pan Georgiu. Děkuji. Vážení kolegové, já bych chtěl také poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Nedávno eh, jsme jakožto členové smíšeného eh, výboru byli v Turecku a my všichni jsme byli svědky toho, jak nevládní organizace a zástupci občanské společnosti vystupovali a jak se vyjadřovali hovořili o zatčení více než 100 novinářů v Turecku a o tom, hovořili o tom, že stovky zástupců nejrůznějších hnutí byly zadrženy proto, že jim bylo eh, vyhrozováno, vyhro, eh, vyčítáno, eh, že měli kontakty s hnutím, které bylo ve spojení s PKK a také pokud jde o turecká vězení, tak, eh, nám, tak jsme viděli, že Turecko má opravdu problémy s demokratizací. Zatím tady nebylo vyvinuto dostatečné úsilí. Evropská unie a Evropský parlament eh, jsou pouze svět, svědkové, nevyvíjí žádný nátlak, pouze přihlíží tomu, co se děje a nepřispívají k vyřešení problému, který se týká 20 milionů lidí. Otevření kapitol 23 a 24 v této souvislosti eh, úplně nevítáme. Nejsme proti procesu přistoupení Turecka a proti otevření těchto kapitol eh, k vyjednávání, ale vyzval jsem pana Pajše, aby nám sdělil, co Turecko podnikne, pokud Turecko za kyperského předsednictví eh, jak budou během kyperského předsednictví postupovat, jak budou přistupovat k otevření těch kapitol. A on mi řekl, že vlastně nemají zájem za kyperského předsednictví tyto kapitoly otevřít. Takže to vlastně znamená, že si nepřejí ani žádné schůze a nechtějí komunikovat eh, za doby kyperského předsednictví. A já si myslím, že to je věc, o které musíme s Kyprem otevřeně hovořit. Není možné takto nakládat s Kyperskou republikou a odmítat jakýkoliv kontakt s Kyprem. Je eh, třeba udělat to tak, jak o tom hovořilo mnoho ostatních kolegů. Tato země si přeje otevřít tyto kapitoly 23 a 24, ale v konkrétním případě se potom reaguje takto, tedy v případě kyperského předsednictví. A chtěl bych upozornit na to, že jsme přesvědčeni, že Turecko by mělo být ve zprávě jednoznačně vyzváno stáhnout eh, svou armádu z Kypru. Přece nemohou nic ztratit musíme také zvážit, že jde pouze o předstupního kandidáta, jde o také usnesení 150 Rady bezpečnosti, pokud jde o město Famagusta a e, jeho e, navrácení. Je tady k tomu také písemné prohlášení, které bylo podepsáno 50 kolegy v souvislosti s Famagustou mám také následující připomínku. Pozměňovací návrh eh, na toto téma hovoří o usnesení 550, kde se doplňuje text také o otevření eh, mezinárodního letiště v Nikózii, ale to přece nesouvisí, nesouvisí s usnesením 550, protože v rezoluci OSN se eh, nehovoří o této problematice, takže to eh, tímto pozměňovacím návrhem takto do textu vložit nemůžeme. Potom ještě k výlučné hospodářské zóně. Turecko podepsalo mezinárodní uh, Eh, nepodepsala mezinárodní eh, dohodu o morském právu UNCLOS a to s odkazem na to, že mezinárodní společnosti by neměly začínat žádné vrhy před, vrty před kyperským pobřežím, protože by to mohlo zhoršit vztahy s Tureckem. A já si myslím, že tady se k tomu musíme vyjádřit, musíme vyjádřit eh, naše přesvědčení, že jsme pro přistoupení Turecka k Evropské unii, ale Turecko se podle toho musí chovat a musí eh, také splňovat určité podmínky a závazky. Mám tady seznam řečníků, který nám eh, který by nám klidně umožnil dohadovat se o tomto tématu až do odpoledne. A proto bych chtěl požádat, abychom eh, až promluví všichni stínoví zpravodajové, omezili řečnickou dobu na minutu a půl. Kolega Duff, ten dokáže, že je to možné. Takže Andrew, máš slovo. Well, uh, Mr. President, Pane předsedo, já se pokusím. Pokusím se Jde také o závěry společného parlamentního e, výboru, e, který se sešel v Istanbulu minulý týden. Jaké to závěry jsou? Za prvé, ústavodárný e, proces je pluralističtější a rozmanitější, než jsme si mysleli. A je to nepochybně klíč ke všemu ostatnímu, eh, k čemu dojde v Turecku a nejenom tam, ale také eh, mezi Tureckem a jeho sousedy. To znamená, že je zcela zásadní, abychom eh, sledovali, analyzovali a informovali se o pokroku dosaženého e, v, tomto, e, v této věci a pan Čiček, který je předsedou Velkého schromáždění, je také předsedou výboru, e, který je pověřen vypracováním návrhu textu ústavy. A musím říct, že byl velice velice ochoten eh, eh, přijmout myšlenku, aby eh, se tedy Evropský parlament na těchto věcech podílel a my bychom tak měli učinit. Další otázkou je Kypr. Myslím si, že perspektiva že by Turecko tady dospělo k nějakým ústupkům v kyperské záležitosti, je nulová protože eh, tady je prostě míč na straně eh, vlády Kyperské republiky. A můj, os, eh, můj osobní pocit je, že kyperské předsednictví by tak trochu mělo vyzvat Turecko, proskoušet jeho vůli otevřít kapitoly 23, 24. Myslím, že to je skutečně jediný způsob, aby se ta paralizovaná eh, situace eh, v turecké záležitosti někam posunula. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já začnu eh, s tím, eh, o čem hovořila eh, Ria. Myslím si, že Ria jako nikdo jiný velice dobře ví, že ta závislost je nyní vzájemná a že musíme se pustit do pozitivní agendy, tak jak to nastínuje komise ta pozitivní agenda bude v, nadcházejících, eh, v nadcházející době eh, v Turecku, ve vztahu s Tureckem velice důležité. Musíme eh, společně dojít k reformám v Turecku. Myslím si, že je důležité, aby se tam zmínila i práva žen mimochodem v té pozitivní agendě. Já jsem minulý týden byla v Turecku a a přesně témata, jako jsou základní práva a reforma justice, jsou témata, a e, také práva žen e, e, se tam zmiňovala, takže souvisí to se základními právy, s svobodou projevu. Pokud chceme udělat také něco proti zneužívání protiteroristické legislativy, tak myslím, že musíme společně s Tureckem se snažit to řešit. A myslím si, že proto je důležité, abychom tady eh, se zaměřili na kapitoly 23 a 24, eh, na to, jak to můžeme změnit, aby se tam mm, dalo dosáhnout nějaké eh, reformy. Máme na to, máme v této věci odpovědnost, je to náš úkol. A potom k Kypru chci říci, že je důležité, aby z každé strany byla vůle dosáhnout řešení. A doufám, že za kyperského předsednictví tady bude vydán pozitivní stimul tímto směrem. Děkuji. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Chci říct, že v tuto chvíli se zamýšlím nad tím, jak proběhl minulý rok, to, co jsme viděli a vidíme eh, na straně Turecka eh, v oblasti hledání nějakého řešení kyperské otázky, tak eh, se dá chrnout jedním slovem. Agresivita. Turci neustále opakují, zdůrazňují svá stanovisko a myslím si, že nadcházející předsednictví Kypru v tomto směru e, bude nepochybně další etapou. Přes všechny tyto skutečnosti paní kolegyně byla schopna e, vypracovat dokument, který je e, dokumentem vlastně kompromisním, který zohledňuje jednotlivé frakce, které se na něm shodly. Myslím si, že to je jednoznačné a je to tedy ještě otázka určitého kompromisního znění usnesení, které by se zabývalo eh, dlouhodobým řešením eh, eh, Kyperské republiky, protože tady jsou turečtí osadníci v okupovaném území e, ostrova a to znamená stále e, e, velkou výzvou pro řešení. Pokud takovýto velký počet tureckých osadníků zůstane na okupovaném území Kyperského ostrova, tak to bude skutečně velký problém. Takže my v tomto směru předkládáme návrh a ten má podporu paní Omen Rojken a voláme potom, aby Turecko zahájilo ústup, aby prostě přestalo s touto politikou osazování okupovaného eh, kyperského ostrova svými eh, občany. Eh, to je nutné a je potřeba to tedy udělat. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná, nechci opakovat to, co již řekli kladného ostatní směrem k paní zpravodajce k kurdské otázce e, konkrétně. Myslím, že v odstavci 22 dospěla paní kolegyně k dobrému kompromisu e, uznání a e, volání po politickém řešení kurdské otázky je tam na místě. Já bych ovšem ještě chtěla něco k odstavci 33. Jedná se o zne, Eh, vlastně o eh, abuzivní využívání těch antiteroristických eh, zákonů. Dochází k tomu, že jsou zatýkáni lidé po stovkách, jestli ne po tisících a já právě jakoby při uplatňování tohoto protiteroristického zákona, já souhlasím s Van Ordenem v tomto směru. Není tady vlastně žádný prostor pro legitimně zvolené kurdské politiky, aby se dostali do toho toho politického mainstreamu, pokud se budou pouze e, tito e, kurčtí e, političtí představitelé kriminalizovat, tak se nikdy nedobereme, Turecko se nedobere žádného řešení. Teď ještě Kypr. Myslím, že mohu souhlasit s tím, že je to vyvážené, ale v odstavci 25 ještě musí dojít k nějakým změnám. V neposlední řadě je třeba uznat nedodržený slib Evropské unie z roku 2004. Tehdy unie slíbila vlastně přímý eh, obchod, eh, přímé vztahy s eh, kyperskými Turky a toto je něco, co tady stále ještě visí ve vzduchu. Jsem velice ráda, že paní eh, Omen Reuten se také zabývala naším návrhem pozměňovacího návrhu k odstavci 24 ohledně cesty k liberalizaci. To je totiž opravdu ten cíl a já jsem ráda, že ona to takto také formuluje. A v neposlední řadě chci ještě říct, že je dobré, eh, jak je vypracován odstavec 20 o právech. Děkuji. Chtěl bych požádat, abyste dbali na dodržování času, protože jinak ty ostatní body na pořadu jednání neprobereme. Za chvíli budeme už probírat Srbsko. Slovo má pan Petrle. Ale lepa. <clears throat> Pridružujem se čestitkám kolegici. Chtěl bych se připojit k chvále pro paní zpravodajku. Myslím si, že zatím jsme ještě nikdy neměli tak přesnou zprávu, která by tak dobře pojednala o kritických otázkách, pokud jde o svobody vyjádření tisku. Tady se, neho, tady se hovoří o tady dalším pokroku a tady je potřeba podpořit ústavní proces tedy proces reformy ústavy a potom také explicitní podpora pro no, otevření e, dalších kapitol. Pokud jde o liberalizaci, tak nejde pouze o přání vést dialog, ale jde třeba navrhnout i jasný harmonogram. Je třeba zmínit, že je potřeba harmonogram e, vypracovat a jinak mám ještě několik obecných připomínek. Je velice důležité, aby v Turecku došlo k otevřenému a intenzivnímu procesu úpravy ústavy, aby byl změněn soudní systém a v posledních měsících opozice mnohem intenzivněji komunikuje s evropskými institucemi. Poslední připomínka. Blíží se různé volby a já si myslím, že by bylo velice užitečné na obou stranách využít tento okamžik, protože by mohlo dojít ke zpomalení, pokud se tomu nebudeme věnovat. do Děkuji. Chtěl bych stručně poblahopřát paní zpravodajce za to, že se snažila předložit velice přesvědčivou a vyváženou zprávu. Je tady celá řada pozitivních prvků. Je to vlastně poprvé, kdy voláme potom, aby Rada udělila mandát komisi k zahájení dialogu o liberalizaci. S jedinou zemí, která má status kandidátské země ale i nadále požaduje eh, výzovou povinnost ve vztahu k Evropské unii. Myslím si, že to pomůže posílit obchod a také by to vylepšilo kontakty mezi eh, občany. Je nepřijatelné, aby občané kandidátské země nemohli svobodně cestovat. Souhlasím s paní Ledford a také s panem Duff, pokud jde o otázku Kyperské republiky. Kypru. Myslím si, že ta zpráva v této věci není dostatečně vyvážená a myslím si, že se musíme zaměřit na závazek Evropské unie, aby splnila eh, slib z dubna 2004 a aby se ukončila izolace kyperské eh, tureckého obyvatelstva a aby to řešení bylo vyřeš, eh, aby tato otázka byla vyřešena je před kyperským předsednictvím, protože předsednictví, které by neumožnilo plné zapojení eh, kyperských Turků, by nemělo smysl. Děkuji vám a přeji vám mnoho úspěchů. Já bych chtěl též pogratulovat zpravodajce za velmi vyváženou, objektivní, konstruktivní zprávu v té zprávě oceňujeme pokrok, který byl v Turecku dosažen, například při organizaci voleb v loňském roce. Zmiňujeme možnosti, příležitosti, jakou je například tvorba nové ústavy, práce na nové ústavě. A také v těch oblastech, jako v oblasti justice, samozřejmě kritizujeme. V oblasti justice, v oblasti svobody novinářů a podobně. Co však chci zmínit je Otázka Kypru. Já myslím, že ta zpráva je velmi vyvážená. Jak vůči Turecku, tak vůči Kypru. Je vyvážená, je konstruktivní. Co bych chtěl říci, že zmrazení vztahů s předsednickou zemí Evropské unie je jak pro Turecko eh, evropské vztahy, tak pro Turecko samotné kontraproduktivní Naopak zde se otevírá příležitost diskutovat, ale také řešit kyperský problém a řešit samozřejmě také vztahy mezi, mezi Kyprem, Tureckem a Tureckem a Evropskou unii. Ta zpráva zdůrazňuje strategický a politický a zeměpisný význam Turecka správně vyzývá Turecko, aby umožnilo politický dialog mezi Evropskou unií a NATEM. Vyzývá také Kypr, aby Kyperská republika zrušila své veto namířené proti účasti Turecka v Evropské obrané agentuře. Jinými slovy, problémy na Blízkém a Středním východě, otázky, které se týkají západního Balkánu, Afghánistánu, Pákistánu, Iránu vyžadují úzkou spolupráci mezi Evropskou unií a Tureckem. A já myslím, že právě nevyřešená otázka Kypru, nevyřešený problém by v tomto neměl bránit. Naopak je potřeba, aby jak Evropská unie, tak Turecko bylo konstruktivní a napomohlo oběma komunitám v Turecku i Organizaci spojených národů, aby rozhovory které, a vyjednávání, která probíhají pod, pod hlavičkou OSN, byla dovedena do řádného konce. Děkuji. Herzlichen Dank, Sie haben gerade Ihre Redezeit um 78. Děkuji. O 78% jste právě překročil svou řečnickou dobu. Vážení kolegové, já si myslím, že to budeme muset eh, vést trochu přísněji, protože jinak se nám to nepodaří vše stihnout. Eh, já samozřejmě nerad kohokoliv vypínám, ale prosím, dbejme na to, aby se nám to podařilo řádně. Slovo má pan Komucakos. Thank you, chair. Um... I would like to... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát Rie k skvěle odvedené práci znova v tomto roce, Poblahopřátí k této velice dobré zprávě Eh, která je přínosem. A dovolte dvě připomínky, pane předsedo. Mně připadají velmi zásadní. 3,4 až 4 HDP je vlastně něco, co tlačí na Řecko, eh, co se týče eh, Eh, výdajů za eh, obranu a to je také důvod, jeden z hlavních důvodů naší, eh, naší složité situace. My nejsme masochisté, my vlastně nechceme jen tak vydávat miliardy peněz na obranu, e, ale my prostě vnímáme tady určitou konstantní hrozbu e, z určitého směru z východu a to jsou slova našeho ministra obrany. Navíc Turecko e, provokuje v oblasti jak ve vzduchu, tak na moři, tak na souši a vlastně neustále zdůrazňuje, podtrhuje existenci této hrozby co do naší bezpečnosti. Myslíme také na nedávno nedávné hrozby směrem k Kyperské republice, k e, Izraeli a v minulém e, období také napětí vůči Sýrii a Iráku. Zdá se, že militarizace e, Turecka se stává charakteristickým rysem zahraniční politiky této země. A ze všech těchto důvodů my prostě nemůžeme dále ignorovat tuto situaci. Musíme vyslat řekům jasné sdělení. On Oni teď procházejí obdobím obrovských obětí a my musíme říci, že Evropský eh, parlament opravdu výrazně, eh, eh, výrazně vyzývá Turecko, aby přestalo se svými provokacemi, aby přestalo s napětím, s vyvoláváním napětí v této oblasti, protože zatím musí Řecko prostě v neúnosné ekonomické situaci vydávat obrovské prostředky na svou obranu a bezpečnost. Děkuji, pan Papadopoulos další? Mrs. Antigona. Bude to Antigona. Mikrofon. Děkuji, pane předsedo. My stále říkáme, že Kypr je problémem na cestě Turecka k evropské integraci. Já si myslím, ale že je to špatně formulováno. Je to tak, že Turecko musí prostě pochopit, že je třeba, aby něco učinilo a že Kypr není překážkou na členství, eh, k, eh, eh, ale že je obětí, obětí od roku 1974, od doby invaze. A Turecko představuje pro Kypr hrozbu Turecko i nadále pokračuje e, vlastně s ilegálním osazováním e, ostrova svými občany, e, obsazuje nelegálně ostrov Vajkapy a také výrazně ovlivňuje osud země. Teď je tady ankarský protokol, ten by měl být uplatněn a je prostě zapotřebí, aby Turci přestali eh, s tím, že eh, vytvářejí hrozby eh, vůči Kyperské republice. Mikrofon vypnut. Děkuji. Já si myslím, že Turecko má závazky vůči Evropské unie, které musí splnit. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, předřečníkům i Rie Oymenroy, ten, která skvěle odvedla skvělou práci i při zpracování kompromisních návrhů a jednala velice účinně. Já to řeknu velmi stručně, chci akorát říct v podstatě následující. Takže nejdříve ke kompromisu 23 k vízové politice. Já jsem to už bratrálně říkal několikrát. Konvergence výzve politiky EU a Turecka a se mi, to se mi zdá tak trošku formulačně dvojznačné. Jde prostě akorát o to. to všechno platí i pro uh, přístupové kandidáty. Já si myslím, že ministr evropských záležit, pro evropské záležitosti tlačí na to, na, na vízovou svobodu pro Sýrii a pro další arabské země. Prostě tady nejde vůbec o, o konvergenci. Proto se mi zdá, že ta formulace není úplně jednoznačná. Takže kompromis 14, k tomu jsem se také chtěl zeptat. V tom textu je řečeno, že v souladu s eh, Evropskou komisí pro lidská práva, já nevím, jestli tento text v úvozovkách eh, přesně je ocitován z té úmluvy, na to se chci akorát zeptat. Děkuji a děkuji paní Ojmen Reuten. A také děkuji eh, za dlouhý e-mail ze včerejška, na který ještě odpovím. Takže já vítám ten kompromis, zdá se mi, že je velice pozitivní. Já vím, eh, že mé pozměňovací návrhy, které eh, souvisejí s energetickou kapitolou, nejsou v kompromisu dvě, protože budou eh, zahrnuty a nebo je předložím zvlášť. Eh, potom eh, jsem rád, že je tam 125 eh, ohledně namítání vůči vojenské služby z důvodu svědomí. A potom také odbory. Kompromis 22. K tomu případu KCK. Tam si myslím, že, že je tady velký, velká své vole a ty lidé čekají strašně dlouho ve vězení aniž by mě byli řádně obviněni. A myslím si, že ten kompromis ne o, o, eh, neodráží to, co já jsem navrhl. Eh, Rita chce, abych stáhnul 397. A já si myslím, že to je úplně eh, v souladu s tím, co říkají pan von Orden a pan Lambsdorff. To nejsou žádné alternativy, to se navzájem nevylučuje. Vítám kompromis 24 k zahraniční politice. Ovšem eh, do kompromisu 25 nebyl zahrnut můj námět k mechanismu. My nechceme eh, legislativu jenom k implementaci eh, úmluvy proti mučení, ale chceme mechanismus jejího naplnění. Takže chtěl bych, aby to slovo mechanismus bylo v tom hlasovacím seznamu. Pan Chrysler Derfer. Děkuji, pane předsedo. Já věřím, že tato zpráva eh, může přispět eh, k rozetnutí gordického úzle mezi Tureckem a Evropskou unii eh, a se všemi členskými státy a to včetně Kypru. Ovšem jde o to, aby v obě dvě strany dali něco. Nemá smysl říkat, že Evropská unie nesplnila závazky z roku 2004 Ona je splněna v mnoha ohledech, podívejte se na cíly. Ankarský protokol ovšem není pořád podepsaný a pokud eh, turecká eh, vláda a eh, si myslí, že se k tomuhle může vrátit k nelegální osídlovací politice, podívejte se, co se děje v Izraeli, v Palestině a jejich osídlovací politice. Prostě takhle to nemůžeme přijmout. Musíme také říct jednu eh, věc jasně. Jsem rád, eh, že se otevřou kapitoly 23 a 24, ale musí tady být něco na druhé straně. A toto dilema musíme jednou provždy vyřešit. A když se na to díváte, tak eh, to vyjádření stávající turecké vlády, i když jsou poněkud umírněnější, tak prostě to nemůžeme přijmout, aby jeden členský stát byl vydán prakticky a jim na nemilost. To je nepřijatelné. Já jsem se vždycky eh, zasazoval za to a budu to udělat i nadále, aby Turecko mohlo přistoupit, ale musí se jednat o vzájemné jednání. Eh, Jednak všechny ty pozitivní a negativní věci paní Ojmen Reuten velmi dobře pojmenovala. Dobrá, děkuji. Pan Kačin. Na řadě je pan Kačin. Děkuji, pane předsedo. Já eh, bych úvodem chtěl říct, eh, že si myslím, že je velice významné, že sem přijíždějí do Bruselu pravidelně členové eh, tureckého parlamentu. Jedná se o parlamentní demokracii a čím dál tím větší počet těch, kteří přijíždějí z Ankary, eh, lepší situaci i tam. Eh, chci říct jednoduchý, eh, jednoduchou věc. V červenci otevřeme kapitoly 23 a 24 směrem k Černé hoře. To je nový přístup, nová strategie. Nová strategie Evropské komise. Pokud něco se týká Makedonie, tak by se to mělo týkat všech kandidátských zemí, všech těch, kteří již vyjednávají anebo brzy začnou vyjednávat s těmi eh, musíme začít eh, řešit kapitoly 23 a 24. Kapitola 23 nám umožní zabývat se těmi nejcitlivějšími problémy a já si myslím, že to je ten úplně nejlepší způsob, jak dosáhnout pokroku eh, v Turecku a v našich vztazích s Tureckem a vytvořit mnohem lepší atmosféru nejenom v Turecku, ale také v oblasti Kypru. Jedná se o lidská práva, o sdělovací prostředky, o situaci ve věznicích, jedná se o justici a její reformu reformy. Jedná se o všechny ty věci, které jsou pro nás tak zásadní v otázce eh, přistoupení do eh, Unie, pokud je to vůbec možné. Ale je třeba zajistit určitý pokrok. 23 eh, a 24, to jsou ta magická slova. Děkuji vám a teď pan Filori z komise, prosím. Ano, pane předsedo, děkuji vám. Děkuji paní zpravodajce, vážené poslankyně, vážení poslanci tohoto výboru. Dovolte, abych nejprve jménem Evropské komise poblahopřál paní zpravodajce za eh, vyváženou zprávu, za zprávu objektivní. Eh, nám se zdá, že eh, ta ty závěry hodně také odrážejí e, závěry komise v poslední e, zprávě o pokroku. Dovolte, pane e, předsedo, abych se zabýval pouze těmi pozměňovacími návrhy, které mají přímý vztah ke komisi. Je to nejprve pozměňovací návrh 5. Jedná se o tedy otázku ústavních pozměňovacích návrhů Eh, návrhu z roku 2010 a eh, zdali se tomu budeme věnovat. Nepochybně ano, protože budeme dále sledovat, jak se Turecko vypořádává s politickými kritérii a jak dodržuje pravidla v oblasti lidských práv, základních práv. A teď ještě k kompromisnímu návrhu 11, který se zabývá specifickou přílohu, přílohou a také eh, otázkou případu Erdenokona. Tady bych chtěl říct eh, váženým členům eh, výboru a paní zpravodajce, že eh, úlohou komise je fungování justice ve světle relevantních zásad Evropské umluvy o lidských práv, včetně práva na svobodu, bezpečnost a spravedlivý proces. Stručně řečeno, komise se nezabývá podrobnostmi jednotlivých případů, ale dí, zabývá se eh, eh, eh, respektem právních norem. To platí i pro tento případ, případ Ergenekon a bude to také součástí naší zprávy k Turecku, která bude předložena na podzim tohoto roku. Kromě toho také realizujeme eh, práci prostřednictvím eh, takzvaného peer review a eh, tato analýza justice, justičního systému Ehm, v Turecku byla provedena v roce 2011, je na našich webových stránkách a vám ji e, rád předložím. Další e, tato analýza se bude zabývat e, ehm, takzvanými soudy pro závažné trestné činy, které řešili případ jako Ergenekon, Balios a další. Toto je e, analýza, kterou realizuje e, tým pod vedením jednoho e, soudce z jednoho členského státu a poté, co bude dokončena, bude také zveřejněna. Děkuji. A teď je na řadě pan Portman z kanceláře vysokého představite, vysoké představitelky. Prosím. Uh, Děkuji za to, že mám tuto příležitost vzít si slovo a říct, jak vítáme zprávu paní zpravodajku a, zpravodajky a jak se těšíme z tohoto textu, konkrétně z odstavce 36, v kterém se hovoří o strategické úloze Turecka a synergii mezi Tureckem a Unií. Turecko zůstává pro vysokou představitelkou velkou prioritou a my v našem naší službě pro vnější eh, činnost se zabýváme Tureckem eh, hodně, eh, jak v loňském roce, tak v letošním, i s ohledem na arabské jaro a také s ohledem na takzvanou tu pozitivní agendu, ten pozitiv, tu pozitivní strategii. Takže jsme rádi, že parlament zase dá pozitivní posun také a pozitivní zprávu k eh, všem těmto věcem. A ještě jednou chci říct, že vítám eh, tuto, tento pozitivní odkaz eh, v dokumentu. Děkuji a teď má slovo paní zpravodajka. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Začnu úplně u toho posledního. Opravdu mnohokrát děkuji. Radě konkrétně pana, panu Portasovi Jaresovi e, za složené komplimenty. A zkusíme e, opravdu e, tu spolupráci udržet na stávající úrovni. Za druhé, Evropská komise. Panu Filory. Já chápu. A že komise má takový starý reflex, že v momentě, kdy parlament požádá o e, nějaký podrobný přehled něčeho, komise musí odpovědět, hm, to radši ne. Tak jsem pochopila vaše slova. Nicméně, pane předsedo, e, my e, žádáme ovšem odpověď na naše otázky. Vycházíme z toho, že tam, kde žádáme odpověď, tak tam ji také dostaneme. Na tom parlament musí trvat. No, ale jsem také spokojená s eh, poznámkou, eh, která se zazněla, že toto je eh, vyvážená zpráva. Na jednu stranu tady, pane kolego, kolegové říkali, že Turecko musí mít dobré vztahy s sousedy. Já jsem na začátku říkal, že to, co je zde napsáno o Kypru, je eh, také v souladu s eh, tím, že potřebujeme vydat eh, jasné poselství, pokud je o nadcházející předsednictví. A potom tady máme jednu výjimku, a sice, že pan de Borgio a Giugorio to nepodporuje. A já bych se zeptala, proč to není tady v tom odstavci. Já jsem už v prvním návrhu jasně tam eh, zmínila nadcházející předsednictví eh, Kypru. Hovořila jsem o eh, chybějících osobách a o dalších věcech. Tak o čem to tady teď hovoříte? Tohle jsou naše interní poznámky, ale když si ten text člověk někdo, někdo čte, tak to tam prostě všechno je. Za druhé, ne popírejme, a to říkám Barance Litfordové a dalším, že jsou tady eh, citlivé věci, citlivé věci na dvou eh, stranách a skonstatujme, že jedna strana říká, že musíme že Kypr je členem Evropské unie a musíme ji chránit. A na druhou stranu tady někdo říká, počkejte, musíme uh, vyjít vstříc Turecku a podpořit obchod. Já jako zpravodajka mám úkol objektivně popsat, co musíme udělat, a to znamená, že tu druhou eh, stranu eh, té v obce prostě nepodporuji. A eh, Prostě akorát říkám, že ten text zůstane tak, jak je, akorát, že něco nepodporujeme. Ten text je jasně eh, vybilancovaný, eh, objektivní a velmi eh, silný v některých ohledech. A to řeknu na adresu některých připomínek, které zazněly. To, co mě dělalo určité problémy, jsou připomínky kolegy Milan Mom a on říká, že Turecko má celou řadu vízových eh, dohod se třetími zeměmi. V tuto chvíli, nebo eh, kdy to nedělá Turecko eh, s Evropskou unii, nebo kdy to udělá s Evropskou unii, tak, to nas, tak nastane určitý problém. Ale podívejme se i na druhou stranu mince. V nějaké zprávě teď říkáme, že v tuto chvíli, kdy to bude eh, vpuštění zadními vrátky. A kdy to podepíšeme, až to podepíšeme, tak vízová liberalizace povede k potřebě eh, změnit dohody s dalšími zeměmi. A to si myslím, že je velice obtížné. A potom je tady tedy otázka eh, té vyváženosti, kterou po mně chce. Můžu já po někom požadovat, aby dělal všechno v souladu s Evropskou unii, v momentu, kdy ještě sama nejsem eh, připravena přistoupit k vízové liberalizace. Takže ono vždycky tady musíme nastavit určitou rovnováhu, takže eh, se omlouvám eh, za to, jak je to teď naformulované. Protože opravdu snažíme se tady jít určitou střední cestou. Potom, pane předsedo, Ta zpráva se zaměřuje na to, co tady eh, kolegové ji říkali, také a sice eh, na eh, kodeňská kritéria a vládu zákona, práva jednotlivce a práva kolektivu. To je jádro evropské spolupráce a také je třeba, aby to bylo jádrem tureckých reform. I v této zprávě Eh, na toto eh, zcela jasně klademe důraz. A všem, když to děláme a eh, žádáme tedy Turecko, aby se zreformovalo, aby ty věci zakotvilo do vlastní legislativy lépe a potom pošleme do Turecka zprávu o lidských právech a pošleme je i Evropské komisi, a, a komise není schopná se k tomu vyjádřit, tak e, máme tak trošku problém s rozpolceností. V oblasti e, lidských práv, když žádáme, aby se něco udělalo, tak prostě musíme něco udělat. Musíme hledat určitou ochotu e, otevřít kapitoly 23 a 24 a to nám zatím chybí. A já si proto myslím, že ten text je vyvážený. Potom, pane předsedo, ehm, se ehm, zpravodajka stotožňuje s tím, co, jsou, co je teď v kompromisech, ale musíte také vědět, že když je člověk zpravodajem, tak je pořád přesto ještě členem ehm, politické frakce. A je tedy člověkem, který se musí postarat o to, aby parlament také nalezl většinu pro poselství, které eh, vyšleme eh, směrem k druhé vyjednávací straně, eh, které bude jasné, objektivní, důrazné, které poukáže na chyby v systému, ale zároveň se stará o to, aby ty věci, které se daří, byly také zmíněny. Pane předsedo, vaše zpravodajka se pokusila tohoto dosáhnout a já jsem velice spokojená, že ta zásadní linie tam zůstává a kolegové ji podporují a e, proto to zítřejší hlasování e, e, doufám, že k němu přistoupí všichni pozitivně, vstřícně a kdybyste chtěli změnit ještě to či ono během toho hlasování, tak uvědomte si, že ty kompromisy už trvaly hodně dlouho. A když britský kolega zase žádá o něco dalšího, tak musím říci ne. A když někdo říká, můj pozměňovací návrh není dobře promítnutý do eh, kompromisu, no tak ano, tak to je. Já nemůžu eh, stoprocentně vyhovět všem. Protože jinak bychom vůbec žádnou zprávu o tureckou nebyli schopni stvořit. Děkuji vám. Já vám děkuji, baronka Latfordová. Velice stručně. Velice stručně eh, omlouvám se, že žádám o slovo. Mně se akorát zdá, že tady možná je nedorozumění k vízové liberalizaci. Pokud Evropská unie nabízí eh, vízovou liberalizaci Turecku, tak je to tureckým státním příslušníkům. To znamená, že turečtí státní příslušníci by eh, mohli jezdit bez víz, ale pořád budou eh, pasové kontroly. Není to Schengen. Bezvízový styk by se netýkal kohokoliv, kdo jenom cestuje přes Turecko do EU a není tureckým státním příslušníkem. Takže, takže já nechápu úplně ten strach že by to nějak vyloučilo kohokoliv, kdo přichází e, z Turecka. Já o vízech nic nevím. Já myslím si, že to aspoň být trochu zlibe. Nebylo by to prostě volné pro každého kdo eh, nepotřebuje eh, výzum eh, pro vstup do Turecka. Řekla jste to jasně, všichni to ostatní pochopili a já věřím, že se to později projedná. Dobrá, a otevíráte tady další diskuzi? Dobře, tak pan Uh, Technická poznámka se netýká předchozí poznámky. Já plně souhlasím s tím, že paní Oymen Reuten musí ignorovat některé věci a přijmout eh, jiné věci, když tvoří kompromisy. Ale pamatujete, minulý rok jsme měli velký problém při hlasování, že některé věci tam měly být pokryté a nebyly pokryté. A já chci prostě eh, apelovat eh, na sekretariát, aby když tam ty kompromisy nezahrnují ty uh, pozměňovací návrhy, tak aby tam byly pozměňovací návrhy, který, kterými to bude moci ještě zahrnout. A chci tedy požádat akorát o to ujištění, že to tam bude. Ale, ale já jsem včera vyjednávala s Obi Olsen. A doufal jsem, že i pan Howitt, který přišel pozdě a neslyšel, co říkal pan Gomez, e, to vezme. Takže doufám, e, že e, si to ještě stručně vy debatujete. Já jsem tady byl, když tady byla paní Gomez, jenom tak, jako abychom si to uspořádali. Tak, přátelé, už to nechme, říká pan předseda. A nyní bychom měli přistoupit k, ke zprávě o Srbsku. První bude hovořit eh, zpravodaj. Poté, co eh, všichni, koho to nezajímá, opustí místnost. On Serbia. Oh, on Serbia. Okay. Okay. On Serbia. Okay. Please, colleagues, let's move on.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 Those who have to discuss, please go outside, discuss outside, but those who... Prosím, kteří chcete eh, diskutovat, tak eh, běžte si promluvit eh, ven, protože zbytek kolegů chce jednat o další zprávě a měli bychom jim poskytnout správné podmínky. Potřebujeme tady někoho s pevnější rukou. Lechon, I think you have taken the Telefon oder das du? hast du Peter gegeben. Er hat das Telefon beantwortet. Nein, das ist das. Hat das das, das hier? Start, I have to check it. Okay, so Mr. Kacin, you have the floor. Slovo má pan Kacin. Předsednik Pásku, drahé kolegice. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, Nejprve bych chtěl poděkovat zaměstnance sekretariátu našeho výboru. Především chci poděkovat eh, panu Ivanu Már, který velmi tvrdě pracoval na této zprávě a děkuji také asistentovi Sašovi, celému mému týmu, děkuji také stínovým zpravodajům za velmi konstruktivní spolupráci, díky které jsme dosáhli širokého koncenzu snad. Mohu říci, že dnes o pokroku Srbska můžeme diskutovat v mnohem příznivější atmosféře než ještě před měsícem. Bylo dosaženo velkého pokroku, především v oblasti tří kritérií, které jsou podmínkou pro status eh, přístupového kandidáta. Ministerská rada, eh, která se koná dnes a bude se konat zítra, navrhl, aby Srbsko dostalo status eh, kandidáta na přistoupení na Evropské radě. Bylo snadné přijmout toto rozhodnutí, protože Srbsko dosáhlo velkého pokroku, například dohoda o regionální spolupráce s Prištinou, provádění existujících eh, dohod dobře pokračuje především po podepsání technického protokolu o provádění dohody o vzájemném eh, řízení hranic. Spolupráce s Eulexem a KFOR pokračuje velmi dobře. Bariéry na srbsk, nebo překážky na srbské straně byly odstraněny a také bylo zahájeno řízení proti organizátorům eh, událostí v červnu minulého roku. To je jasné znamení toho, že Bělehrad je ochoten normalizovat vztahy s Prištinou. To je něco, co musíme jasně vyzdvihnout a já doufám, že Evropská rada status Srbska jakožto kandidáta na přistoupení potvrdí. Lituji toho, že některé členské státy v posledním okamžiku eh, učinili pokusy o zablokování Srbska. Proběhlo to eh, ve špatný okamžik a špatným způsobem. Zpráva je doplněna také ústními pozněvacími návrhy, vítá dosaženého pokroku a já bych chtěla, chtěl požádat, aby kolegové zítra nehlasovali proti těmto ústním pozněvacím návrhům, protože jinak bychom hlasovali o textu, který už nebude politicky relevantní. Srbsko se konečně dostává do fáze evropské integrace a chtěli bychom se zavzněřit na vytvoření právního státu a potírání korupce v systému. Po dlouhou dobu, dlouhá léta, byly reformy příliš pomalé. Byla tady politická blokáda Kosova a také obtížná eh, spolupráce s EKTD Hlavní eh, zločinci už jsou v soudu, před soudem v Hágu a otevírá se nová kapitola přístupu Srbska k Evropské unii, eh, kde političtí vůdci už eh, nebudou mít žádné výjimky, budou muset Srbsko modernizovat nejrůznější aféry, korupční aféry Ehm, v oblasti zadávání zakázek eh, musí být eh, vyřešeny, je potřeba politické vůle a také podpory v boji proti korupci. Už bylo dosaženo pokroku, to je zřejmé, na práci nezávislých orgánů, jako je například Rada pro potírání korupce, eh, ombudsmana a zastupitele občanů. Spolupráce Bělehradu je velmi dobrá, především také pokud jde o boj s, organizovaným zločinem, vztahy e, s Černou horou a dalšími zeměmi jsou lepší. Srbsko bude tedy velkou výzvou, pokud jde o přístup a bude to také povzbuzení pro Černou horu, která už 6 let čeká na otevření kapitol proto, aby e, bylo dosaženo pokroku západního Balkánu. Musíme mít co nejvíce zemí, které splní statut uchazečské země. Na druhé straně jsem přesvědčen, že Bělehrad bude hrát konstruktivní úlohu ve vztazích k Bosně a Hercegovině. Bosna a Hercegovina nemůže být politicky izolována, musí být eh, respektována jako multi, multietnické společenství, které přistoupí k Evropské unii poté, co splní všechna kritéria. Srbsko musí být ještě ambicioznější, musí rychleji pokračovat, musíme rychle začít vyjednávat například o kapitole 23 a 24, o justičních základních právech a vnitřních záležitostech, aby evropská perspektiva byla dostatečně viditelná pro všechny občany. Reforma občanům přinese lepší život, ekonomický růst a také pokrok celého, pro celý západní Balkán. Srbsko má tyto kapacity, má potenciál, může dosáhnout velkého pokroku a dnes začíná dlouhá a správná evropská cesta Srbska. Je to důležité pro srbské občany i pro Evropu. Srbsko nás má spojovat a ne oddělovat. I zítra by to mělo při hlasování tak platit. Děkuji. Um, Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat také panu Kačinovi. Myslím si, že ta zpráva je vynikající, je vyvážená, eh, je dobře promyšlená a eh, zaměřuje se na ty správné otázky. Myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že Srbsko se pomalu dostává do procesu evropské integrace a myslím si, že se můžeme také shodnout na tom, že je ještě čeká dlouhá cesta. Podle mého názoru eh, to, že se zpráva zaměřuje na právní stál je eh, důležité a souhlasím s tím, že kapitoly 23 a 24 mají být eh, jádrem tohoto procesu. Samozřejmě volby jsou velmi důležité, nevíme samozřejmě, jaký přinesou výsledek, je možné, že přijde úplně nová vláda k moci a pak samozřejmě z toho vyplývá otázka, do jaké míry nová vláda bude eh, navazovat na eh, předchozí vládu. Já si myslím, že tato zpráva si zaslouží, abychom ji brali velmi vážně, vysílá správné signály Srbsku a do určité míry vlastně eh, celé jeho, jeho východní části Evropy. Srbsko je samozřejmě velmi eh, důležité pro stabilitu v této části Evropy a eh, pokud Srbsko přijme svou evropskou budoucnost, tak to bude velmi dobré pro stabilitu celého regionu. Gomeš. Paní Gomeš, děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu eh, Kačinovi za jeho vyváženou a konstruktivní zprávu. Přichází ve velmi eh, důležitou dobu, kdy si myslím, že rada by měla vyhovět doporučením eh, a měli by udělit eh, statut eh, kandidátské země Srbsku, také s ohledem na pokrok, který byl v minulých letech dosažen, pokud jde o spolu, tedy ve spolupráce eh, Srbska s ICTV, pokud jde o případy mm, pana Radka Mladiče a pana Hadžiče, pokud jde o další reformy, tak začínají potírat organizovaný zločin a také s ohledem na dohodu, která byla uzavřena minulý týden mezi Bělehradem a Prištinou. My si myslíme, že to umožní regionální spolupráci a bude také uznáno účast Kosova eh, v regionálních eh, diskuzích. Samozřejmě je to velmi důležité na tom se shodneme. Máme samozřejmě velká očekávání také v souvislosti s prováděním v praxi. A v Bělehradě jsem byla v naší delegaci, delegaci naší frakce, když byla ta dohoda podepsána. A musím říci, že bylo jasné, že orgány a také prezident Boris eh, Tačič si uvědomují, jaká jsou zde očekávání. Uvědomují si, že je zde stále sílící požadavek po kandidátském statusu. Uvědomují si, co to bude pro Srbsko znamenat, pokud tedy to bude během příští eh, rady uděleno. Pan eh, Boris Tadič zdůraznil zejména význam potírání organizovaného zločinu, které zahájila jeho vláda. A my samozřejmě doufáme a víme, že i oni ví, že je potřeba ještě odvést velký kus práce při naplňování koreňských kritérií, pokud jde o reformu soudnictví a další aspekty, které souvisí s lidskými právy ochrana menšin a všechny ty ostatní aspekty, které jsou nutné pro fungování demokratických institucí a právního státu a samozřejmě také proto, aby fungoval otevřený trh, na kterém bude vládnout spravedlivá hospodářská soutěž. Je velice důležité, aby se diskutovali o těchto věcech, abychom tyto věci uznali. Je to ten správný okamžik. Otázka je, jestli podpoříme ty v Srbsku, kteří byli zodpovědní za tento pokrok, eh, naplňování koraňských kritérií a kteří se přičinili o evropskou cestu Srbska. Eh, Srbsko samozřejmě patří do Evropy, je to evropská země. A další možnost je, že můžeme posílit ty, Eh, kteří eh, neudělali nic, ale chovali se spíše obráceně. A nedávno eh, to celé bylo ohroženo tím, že nebo cítili se ohroženy tím, eh, že krize eurozóny má velký dopad na sociální a ekonomickou situaci v Srbsku. A my bychom tuto stranu podporovat neměli a proto je právě toto rozhodnutí tak důležité a měli bychom vyhovět doporučení, nebo doufejme, že Rada eh, zareaguje na doporučení eh, této zprávy. My jsme měli stínovou zpravodajku na toto téma bohužel dnes nemohla přijít, je na cestě a já doufám, že jsem řekla z velké části to, co si přála říci ona. Pouze bych doplnila, že si také myslí, že Evropský parlament musí být eh, konsistentní ve svých politických prohlášeních a musí i nadále Eh, trvat na pozici, která platí i pro Srbsko, a to, že bilaterální eh, dohody by neměly být eh, překážkou pro proces přistoupení. Oh. <clears throat> yeah, I think. <clears throat> yeah. Well, actually Dělba práce v u zelených je taková, že Franciska je první mluvčí k Srbsku, ale vzhledem k tomu, že došlo ke změně bodu na pořadu jednání, tak tady nemohla být a je jí to líto. Jménem nás obou chci říct, že je to skvělé, že Srbsko dostalo pozitivní doporučení a já jsem si jistá, že teď tedy bude následovat kandidátský statut a je opravdu nejvyšší čas, aby byl eh, učiněn ten další krok, v přístupovém procesu. Znovu eh, nastolená jednání s Kosovem jsou dobrým znakem a dalším dobrým znamením je, že eh, výzkum veřejného eh, mínění je velmi pozitivní v tom smyslu, že kandidátský statut je důležitějším z hlediska veřejného, eh, veřejné pozornosti, než eh, na znovu, znovu započetí jednání s Prištinou. Řečník se přerušil, mikrofon zdá se nefunguje. Move to that one. Move to that. Oh, yeah. That one works. Right. Okay, yeah, found a working one again. Sorry. Snad tento mikrofon fungovat bude. Říkala jsem, že si myslím, že to je skvělé, že v Srbsku perspektiva Unie či členství v Unii zvítězila nad nacionalistickými náladami. My se z toho radujeme. Srbsko tedy učinilo další krok na cestě k přistoupení a bude muset započít s ještě hlubšími reformami. Zpráva pana kolegy ukazuje na celou řadu oblastí, kde je třeba eh, takto postupovat a eh, musím říct, že jsou tady velice dobré kompromisní eh, pozměňovací návrhy. Doufáme také, že brzy bude započato s jednáními kolem kapitol 23 a 24. To si ovšem bude vyžadovat celou řadu kroků, po kterých voláme. Otázka lidských práv, boj proti korupci, reforma justice a mm, progresivní zlepšování vztahu s Kosovem bude muset pokračovat. Celkově jsme s textem e, kompromisu 4 e, spokojeni i když budeme žádat oddělené hlasování kolem slova administrativ v poslední větě většinu, obecně hovoříme o eh, hranicích a hovoříme o takzvaných integrated border management, o integrovaném eh, řízení eh, hranic, ale výraz administrativ tam nefiguruje v našem návrhu, takže tady žádáme o oddělené hlasování. Doufáme, že nás podpoříte. Jsme velice rádi za tuto zprávu a velice rádi za progresivní vývoj v Srbsku. Pan Kukan, děkuji, pane předsedo, děkuji panu Kacinovi, zpravodaji, nejenom za to, že předložil dobrý návrh, ale také za způsob, jakým spolupracoval se stínovými zpravodaji a dalšími kolegy eh, tak, aby se dospělo k textu, který eh, se může těšit nejširší možné podpoře. Já myslím, že to je důležité a že tomu také tak bude. Rovněž bych chtěl poblahopřát srbským představitelům za e, úsilí, které vyvinuli pro to, aby dosáhli realizace doporučení, která vedou ke kandidátskému statutu. Doufejme, že to rada také takto potvrdí. Je tady tedy velká šance postoupit rozhodným způsobem k přistoupení v letošním roce a já pevně věřím, že přijmeme zprávu, která tato ambiciozní e, Eh, tyto ambiciozní cíle podpoří. Eh, myslíme si také, že na zemi i na celý region bude mít pozitivní dopad to, že určité věci zůstávají vysoko na, po, eh, na agendě, vysoko mezi prioritami. Jak ovšem říkají jedni i druzí, toto je pouhý začátek, ta tvrdá práce ještě čeká. Důležité e, otázky jsou e, správně pokryty kompromisními pozměňovacími návrhy a ty bychom měli všichni podpořit. Rovněž také e, podporujeme dohodu v dialogu s Kosovem, která se vztahuje k regionální spolupráci a k integrované správě hranic. Myslím, že to již bylo připojeno ke kompromisním pozměňovacím návrhům a to vnímáme jako dobrou zprávu. Nicméně je zapotřebí zajistit také následnou eh, kontrolu eh, tohoto eh, textu, jeho uplatňování a to platí pro obě strany, srbskou i kosovskou. V této věci bych chtěl také přivítat stanovisko srbského prezidenta eh, ohledně referenda k Kosovu a doufejme, že srbské orgány podobně rozumně přistoupí k otázce organizace nadcházejících srbských voleb a především v souvislosti se severem Kosova bylo by dobré, kdyby se Srbsko vyhnulo ne nut, zbytečným krokům, které by vedly k zbytečným a dalším problémům. Ještě jedna připomínka k volbám. E, myslím, že e, mohu říct, že doufám, že to bude kontinuita, co se týče proevropských sil e, v zemi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já eh, jsem si chtěl vzít slovo, jenom abych stručně zopakoval to, co tady již zaznělo. Vítám dohodu, která byla eh, dosažena mezi Bělehradem a Prištinou eh, s pomocí Eh, vysokého, vysoké představitelky a komisaře Füle. Myslím, že se jedná o velice kreativní přístup, který umožňuje Kosovu, aby se podílel na regionálních setkáních a jednáních eh, a je tam velice eh, sofistikovaný, eh, eh, sofistikovaným způsobem řešena otázka eh, statutu. To je pro mě vždy zásadní. Myslím, že věci lze řešit, když je politická vůle a pokud se nastaví věci správně, tak i ty Eh, problémy, které se zdají být neřešitelné, jsou nakonec vyřešeny. Takže já Srbsku mohu než popřát maximum úspěchů, eh, aby se skutečně stalo formálně také kandidátskou zemí a doufejme, že poslední eh, překážky na této cestě budou vyřešeny na summitu a také přeji co nejlepší vztahy mezi Srbskem a Kosovem. Děkuji. Thank you very much. Um... Děkuji vám. Já se domnívám, že asi víte, že toto je důležitý moment, když diskutujeme o perspektivách eh, jedné významné země v Evropě, která by se měla stát kandidátskou zemí pro eh, členství v Unii. Naš, eh, sprav, náš zpravodaj se zmínil o tom, že některé země včera v radě vyjádřily své výhrady. Vzhledem k tomu, že trochu znám situaci, alespoň v jedné z, te, eh, z těch zemí, které ty výhrady vyjádřily, tak vám mohu říct, že toto rozhodnutí není vlastně něčím, čemu by předcházela nějaká rozprava, co by bylo výsledkem Eh, výsledkem jakési eh, debaty eh, a objevilo se to pouze v srbském tisku. Když jsme chtěli nějaká vysvětlení, tak se, jsme se k žádným nedobrali. Za druhé je třeba pochopit, nebo snažit se pochopit logiku, protože on tady žádný dialog neproběhl. A pochopit tu logiku je obtížné, protože ono to opravdu neodpovídá očekáváním a nadějím lidu v této zemi. To znamená, že tady vlastně vzniká velký otazník ve vztazích eh, s Evropskou unii ve chvíli, kdy se Evropská unie velice aktivním způsobem snaží řešit velice komplikovaný problém mezi Srbskem a Kosovem. A já se domnívám, že je také trošičku nespravedlivé vůči Srbům celá tato situace, protože e, Srbsko bylo vždy přátelsky naladěnou zemí k té zemi, e, o které hovořím. A rovněž si myslím, že Srbsko doufalo a doufá, e, že se prostě stanou jednoho dne členským státem Unie, tak jak jim to ta e, země také e, kdysi e, řekla. Takže sdělení směrem k Schengenu může být vnímáno jako určité vysvětlení, ale moje osobní přesvědčení je, že nemůžete prostě dosít spravedlnosti přes nějakou nespravedlnost. Takže já bych chtěl říct, že doufám, doufám, že toto stanovisko bude revokováno, že to bude staženo, protože nakonec jediní partneři, eh, jediné strany, které tyto problémy mohou řešit, jsou tyto strany. A pokud tady mělo zaznít něco směrem k Srbsku, tak si myslím, že to zaznělo. A my bychom rovněž měli vědět, že eh, jednou, co je nějaká země eh, eh, jmenována kandidátskou zemí, eh, tak prostě začíná či pokračuje monitoring všech jednotlivých oblastí. My jsme to zažili na vlastní kůži, takže já jenom pevně věřím, že ty výhrady budou staženy a že to stanovisko té konkrétní země, jejíž jméno tady nechci říct nahlas, bude také změněno. Děkuji. E, jsou, mezi čtyřma očima to můžeme probrat a já tu zemi pak jmenovat můžu. Paní Lunaček. Paní Lunaček, možná byste mi to mohla vysvětlit. Já nevím, která to byla země. Záleží na tom, odkud pan Pasko pochází. Hmm. Jestli vám to nevadí, tak um, já bych uh, chtěla poděkovat Jelkovi Kačinovi za tu zprávu a za kompromisy, které se pokusil uh, dojednat se všemi. Kolegové už hovořili prakticky eh, o všem a já jako zpravodajka pro Kosovo se zaměřím jenom na některé věci, které se týkají dialogu, dosaženého pokroku a toho, co Srbsko musí udělat do budoucna. Sama se pozitivně eh, stavím eh, k tomu výsledku dialogu z minulého týdne a k tomu co eh, Srbsko čeho dosáhlo, pokud je o kandidátský status, aby nikdo neblokoval um, status proveditelnosti, pokud je o SAA pro Kosovo. Ale je třeba zmínit otázky, které, jak říkal kolega Kukan, jsou nalehavé. Ještě Srbsko přece má dlouhý kus cesty uvnitř, ale i ve vztahu ke Kosovu. Jedna z věcí, je například dát eh, srbské vládě najevo jasně, že eh, by neměli eh, konat místní volby na severu Kosova. Myslím, že i jako Evropský parlament musíme dát jasně najevo, že oni by měli odolat a něco takového neudělat. A pořád je třeba naplnit dohodu. A nejenom to. Jsem eh, přesvědčená, a vím, že řada eh, lidí to chce, že eh, prostě je třeba pokračovat s dialogem po dialoge, po volbách. A potom jsou tady věci jako telekomunikace, energetika, ty zatím také nebyly vyřešeny. I to je třeba dořešit. A potom je tady samozřejmě účast Kosova jeho vlastním jménem v dohodě Tam jde o to také, aby eh, eh, všechny strany to podpořily. A já bych navrhla, aby i organizace jako OECE, e, to je regionální organizace, a tam by eh, Kosovo mělo být zastoupeno samo o sobě do budoucna. A zpráva, které zatím bylo dosaženo, se ze Srbska stal kandidát, to pro ně znamená hodně a k tomu já se stavím pozitivně, je důležité eh, dát eh, kandidátský status Srbsku. Nicméně eh, musíme dbát na to, aby oni poctivě naplňovali dohody do budoucna, protože evropským principem je spolupráce a ne konfrontace a tam je třeba dosáhnout pokroku, tady se nesmíme zastavit. Tolik tedy k tomu, co jsem chtěla říct k Srbsku a Kosovu. Ale každopádně děkuji Jelkovi za zprávu. Děkuji. Dovolte mi i také mě eh, stručnou poznámku. Myslím si, že eh, je dobré zde rozhodnout eh, o kandidátském statusu pro Srbsko, protože to dozajista přispěje ke stabilizaci regionu a my tím také vydáme pozitivní signál, ale je třeba také i jasně dát najevo, že vměšování do jakékoliv jiné země je nepřijatelné a to tady musíme vyjádřit. Srbsko má povinnost moderovat problémy se srbskými menšinami a také stalo se to před, těsně před posledním vrcholným zasedáním a tam eh, doslo, eh, došlo ke škodám na evropské eh, misi. A to si musí Srbsko uvědomit, aby ten další proces nebyl stále ohrožen. Když jenom jeden říká, že Srbsko nejedná a neodpovědně. Netýká se to jenom Kosova. Je tady otázka a vlivu moderování situace aby nedošlo k, novo, k dalším akcím, které by ohrozily proces. Myslím si, že my toto musíme říct jasně jako ti, kteří tam ty mise posíláme. Prostě to stěžuje situace lidí, kteří jsou tam na misi. Musíme tedy jasně dát najevo, že vidíme takovéto souvislosti. A teď kolega Agurakis. Děkuji. Já mám za to, že eh, vstup Srbska do Evropské unie eh, zniží, zhorší situaci pracujících, ať už to budou zaměstnanci nebo eh, zemědělci. Dělníci nebo zemědělci. Ze dávných zkušeností v Řecka uvidíme, vidíme, že eh, Evropská unie prochází kapitalistickou krizí, máme negativní růst. Eh, růst se nám propadl a Srbové si musí klást otázku, jakou unii, eh, do jaké unii eh, je to chceme vstoupit. Myslím, že cena, kterou eh, zaplatí srbský lid, je velice vysoká. On už samozřejmě zaplatil, zaplatil válkou, kterou vede NATO a teď v podstatě platí i těmi novými kroky, pokud jde o odtržení Kosova. Ta dohoda, o které hovoříme, s Kosovem ta nedávná dohoda. A ta různá vyjednávání eh, toto ukazují. V zásadě se jedná o eh, stejný, další krok stejným směrem. A neměli bychom se dělat diziluze o tom, co uh, se děje. V zásadě jde o, o růst a rozvoj. To oni e, chtějí. Možná, že bude reakce proti Eulexu a proti eh, Káforu. Samozřejmě mm, je pochopitelné, proč jsou tady reakce. Eh, lidé, kteří tam žijí, si myslí, že tohle jsou okupační síly. A nikdo není eh, šťastný s mm, okupace nepřítelem a to je signál, který vidíme i z Afghánistánu. Myslím si, že Srbové by mohli eh, velice eh, že by se jim dařilo, eh, kdyby nevstoupili do Evropské unie, protože jinak my jim budeme házet na krk, dávat za vinu prostě všechno, co se stane do budoucna. A také bych chtěl odsoudit pana Junkera při této příležitosti, který hrozí Řecku. A říká, že ti, kteří jsou proti stávajícím Eh, drastickým škrtům eh, nejsou eh, příliš společenští. A to je špatně. Děkuji, pan Petrle. Děkuji a děkuji panu Kacinovi, který za zprávu, která správně používá správné termíny ukazuje správným směrem. jsme eh, svědky něčeho, čeho, čemu nikdo nevěřil. Nicméně přesto ta situace nastala, situace je samozřejmě mnohem lepší a je velice důležité, aby Srbsko splnilo podmínky pro udělení kandidátského statusu. Nebudu opakovat to, co říkali ostatní, je to velmi důležitý, důležité pro vnitřní rozvoj Srbska i v eh, regionu. Myslím si, že udělení eh, statusu kandidáta Eh, stabilizuje vnitropolitický vývoj a bude to pozitivní pro celou Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zaznamenal s, velkou, s velkým uspokojením eh, reakci na eh, zprávu pana Kacina a jeho vlastní eh, dnešní vystoupení. Pokud on je pozitivní, eh, tak by ty výsledky Srbska měly být skutečně mimořádné. Také jsem zaznamenal, že pan Kacin eh, zmínil, že ta takzvaná stará zpráva, pokud to tak mohu nazvat, je zastarala a že je skutečně zapotřebí určitých ústních pozměňovacích návrhů a e, podpořit je. Já se s panem Kačinem v tomto směru e, slučuji a myslím, že ty ústní pozměňovací návrhy by měly být předloženy a měly by být e, podpořeny tak, aby se tato zpráva aktualizovala a stala se užitečným politickým nástrojem pro přijetí rozhodnutí. Jsem si jist, že Rada Evropská rada pozítří potvrdí kandidátský statut Srbska. A nepochybně toto potvrzení, tento statut, budou velice významné nejenom pro Srbsko, ale pro celý region a pro celou Evropskou unii, protože skutečně Eh, si těžko představit stabilní západní Balkán integrovaný do Evropy bez Srbska. Teď k těm obavám, které tady eh, byly vyjádřeny naším eh, slovutným zpravodajem a dalšími kolegy. Eh, některým bilaterálním otázkám a k tomu, že by tyto bilaterální problémy mohly představovat překážky na cestě k Evropě pro Srbsko, já věřím, že tyto obavy jsou neopodstatněné. Samozřejmě nemohu hovořit jménem země, která nebyla jmenována a o které se zmiňoval pan Paško, ale podle posledních informací, které jsem získal dnes ráno a včera večer, eh, myslím, že mohu říct, Eh, a mohu očekávat, že Rumunsko Eh, si eh, uchová svůj závazek eh, podpořit srbskou integraci do Unie. Vždycky tak činilo a vždycky tak činit bude a tady prostě nelze očekávat nějakou výraznou změnu tohoto postoje. Závěrem bych chtěl ještě říct, že možná my všichni bychom se z tohoto měli poučit. Členská země Unie, která neustále je předmětem nespravedlivé spravedlivého zacházení nemůže být konečně žádána, aby byla eh, prostě eh, stále rozumná, stále racionální a stále eh, tolerantní, jak byla a jak by měla být. Takže toto se netýká Srbska, ale týká se to určitých prvků, které mm, prostě byly u zdroje těch určitých obav, které sdílím, ale myslím, že jsem dobře informovaná informován a myslím, že tento problém bude pozítří překonán. Předseda, děkuji. Můj závěr tedy je, že se jedná o Rumunsko nakonec. Ano. Ano, samozřejmě. Děkuji. A teď pan Holt, prosím. Jenom velice stručně. Eh, mám eh, obrovský respekt eh, k práci pana kolegy Kočina a chci říct, že podporuji to, co tady bylo řečeno. Podobně jak vy jste řekl, pane Eh, Paško, tady prostě eh, musíme říct, že se jedná o něco jiného než nějaká, eh, o nějakou technickou diskuzi pozměňovacích návrhů. Tady se jedná o zásadní věc, zcela zásadní a významnou pro budoucnost země, pro budoucnost Evropy. A je samozřejmě jasné, že toto musíme jednoznačně podpořit. Já osobně jsem hrdý na to, že e, zpravodajové k Balkánu podepsali e, tedy tento dopis společně směrem e, k radě v tom smyslu, že podporují kandidátský statut Srbska a Montenegra a pan Kačín také včera řekl, já jsem byl přítomen, že musíme i nadále tlačit na další pokračování dialogu mezi Bělehradem a Prištinou. Také vítáme roli vysoké představitelky, komisaře, ale musíme i nadále vyvíjet tento tlak. Myslím si eh, závěrem ještě, že a tady bych eh, chtěl kolegy eh, poprosit, aby toto vnímali. Jedná se také o Makedonii. Já jsem za tuto zemi odpovědný a z hlediska tedy toho, co se týká Turecka, je třeba aby tady prostě fungovalo s eh, pravedlivé prostředí eh, pro eh, všechny tyto země, které musí realizovat reformy, ale my zároveň prostě v tomto parlamentu nesmíme dopustit, abychom jedny, jednu zemi vlastně Stavěli proti druhé. V tomto směru musíme být velice obezřetní, musíme eh, také vnímat eh, reformní kroky jednotlivých zemí. Prosím, paní Ibisadžič. Děkuji, pane eh, předsedo. Neměla jsem z kraje v úmyslu požádat o slovo, ale vaše připomínky mě k tomu vlastně vedly. Teď jsme tedy dospěli k závěru, že se to týká Rumunska, to, co tady bylo řečeno, ano, bylo to Rumunsko a já chci tady říct jednoznačně dvě věci. Srbsko není zemí, které má největší, která má největší problémy nebo jediná země v regionu, eh, která by měla problémy s menšinami. Neříkám, že Srbsko eh, nemá problémy, že by se tam ta situace nemohla zlepšit, ale opakuji, není to jediná země s problémy a myslím, že toto není téma, které by mělo být použito proto, aby se cesta Srbska směrem k Unii zastavila. Takže prosím, teď, když víme, že se jedná o Rumunsko, eh, žádám vás a všechny kolegy, abyste promluvili s rumunskými eh, kolegy a abyste se zasadili o to, aby Rumunsko nevnímalo tento eh, problém jako překážku na cestě k Unii, když jsme již viděli takový pokrok. Předseda, vím, že chcete, abych vyhrál příští volby. Děkuji vám za to, velmi si toho vážím. Teď pan kolega, pan Kacin, aby to uzavřel. Je tu někdo z komise? Není, tak pan zpravodaj, prosím. Děkuji. Eh, já nebudu hovořit jménem komise, ale chci úvodem říct, že mě trochu mrzí, že se změnil pořad jednání a že někteří stínoví zpravodajové tak nejsou přítomni ale uvědomuji si zároveň také, že tato rozprava byla vedena ve velice pozitivním duchu a v duchu širokého konsensu, kterého jsme již dosáhli předtím při snaze o aktualizaci a zvýraznění eh, tedy těch pozitivních aspektů a výsledků eh, v textu. Ano, eh, volby Eh, se blíží, jak řekl pan Šaplin, eh, ale když je to nepřed, eh, ne, ne, možné dělat prognózy, tak Srbsko není Ruskem a doufejme, že tedy Srbsko bude pokračovat ve velice po, eh, proevropském eh, duchu. Nevíme, kdo ještě bude reprezentovat zemi v různých fórech, ale každopádně ten velký průlom toho dosaženo bylo. Nechci provokovat, ale už předtím jsem řekl, že dialog mezi Bělehradem a Prištinou byl spíš dialogem mezi Bělehradem a Bělehradem než Bělehradem a Prištinou. Takže to, co bylo dosaženo eh, v konfrontaci s nimi, mezi s nimi samými, je něco, co musíme eh, vítat. Takže teď se tady objevuje eh, nový duch v Srbsku, je čas na dialog Bělehrad-Bělehrad, ale zároveň je třeba pokračovat eh, v dialogu mezi Bělehradem a Prištinou. To musíme podpořit a musíme je také o těchto věcech znovu a znovu ujišťovat a připomínat je, jim je. Eh, paní Gomeš eh, řekla určité věci, byly tady určitá očekávání, socialistická frakce eh, se zelenými, to je v pořádku, ta žádost o oddělené hlasování to mohu podpořit. Eh, pak se tady diskutovalo o určité zemi, o Rumunsku. Já myslím, že je mnohem důležitější, že toto bylo a již není a doufáme, že tedy bude přijato konečné rozhodnutí. Vy jste tady vyzvali, eh, aby rumunští kolegové dělali maximum. Není to na nich, je to na vládě, je to eh, na eh, prezidentovi Českovi. Paní Bačesku tady byla určitou dobu, takže si myslím, že bude informována o tom, že jsou tady určitá očekávání ze strany Evropského parlamentu v tom smyslu, že pan prezident Rumunska, pan Bačesku, dostojí svým závazkům a očekáváním, která jsou do něho vložena. Pan Handurakis vedl velice ideologický projev ohledně eh, případného přistoupení k NATO. Já se tímto nezabývám, ale myslím si, že E, přistoupení k NATO by bylo pro země e, západního Balkánu velice užitečné, přineslo by to bezpečnost a vytvořilo mnohem pozitivnější duch. Je to opravdu vysoký, e, vysoká změna ze statutu souseda k statutu spojence, protože do budoucna se dá tedy očekávat spolupráce v velice citlivých oblastech. Chtěl bych vám všem poděkovat za tuto spolupráci. A ještě jednou, eh, co se týče toho konkrétního státu a těch očekávání, tak bych řekl asi tolik. Men- záležitosti kolem menšin budou vždy zásadní a velice citlivé pro všechny kandidátské země západního Balkánu, včetně Srbska. Ale na počátku jednání eh, je prostě mezi tím, co je tedy e, stanoven statut kandidátské země a, začátek, a začnou jednání, je prostor pro to, aby menšiny, e, které se, jsou také schopny zorganizovat, budou schopny si zvolit své zástupce e, do Rady pro menšiny. K tomuto procesu by mělo dojít, my bychom ho měli podpořit, měli bychom pokračovat s, v našem dialogu se srbskými orgány tak, aby byla překonána tato situace, že by tedy na počátku eh, jednání už pak, mm, doufejme, nebylo eh, nutné hovořit o nějakém konkrétním státu, eh, kterému by šlo o mm, určitou menšinu na území Srbska a její potenciální problémy. Takže těším se na zítřejší hlasování. Pan Pasku, já jsem vás chtěl varovat. Ona bude Eh, především informována o tom, co jsem řekl já a teprve až následně o tom, co jste řekl vy, ta dotyčná osoba. Ani toto jsem nepochopil. Eh, drahí příteli, to je Balkán. To jsou prostě nepřímá sdělení. No, pro člověka z Vestfálska. Eh, tam prostě my známe jenom ten vestfálský mír, pro nás je to komplikované. Takže uvidíme se v 15 hodin. Přijde mezi nás minister zahraničních věcí Jordánska. To bude, očekávám, velice zajímavé setkání, když se tak dívám, co se děje v tom regionu. Takže uvidíme se v 15 hodin.